Chers collègues, je vous propose de commencer notre réunion. Vous m'excuser. Vážení kolegové, pokud dovolíte, zahájili bychom naše dnešní zasedání. Omlouvám se vám za drobné spoždění. A jak jsme se dohodli na začátku zasedání včera, začneme dnes bodem číslo 17 na pořadu jednání, což je eh, stanovisko od paní Cornelisen návrh stanoviska k nástroji předvstupní pomoci IPA 2. Je to legislativní text příslušného výboru AFET. Paní Cornelisen, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem se zaměřila v podstatě na balkánské země po několik posledních let a viděla jsem čeho mohou peníze z předstupní pomoci dosáhnout, čeho dosáhnout nemohou. Abych se orientovala, zmluvila jsem mno, s mnoha organizacemi občanské společnosti, s sociálními partnery, s Evropskou komisí a dalšími zúčastněnými stranami a s těmito informacemi jsem pak e, provedla určité změny v tomto dokumentu. Jedna důležitá věc už v návrhu komise byla a to je to, že už se nebude rozlišovat mezi kandidáty a předkandidátskými zeměmi, pokud jde o způsobilost v rámci jednotlivých sekcí peněz IPA. V podstatě eh, všichni budou způsobilí pro získání pomoci pro zaměstnanost a sociální systémy. Hlavní věc, co jsem změnila v dokumentu, je to, že si myslím, že peníze IPA by měly být používány také k tomu, aby podporovali investice na mezinárodní úrovni a na úrovni domácí. A bariéry mezi jednotlivými komponentami je potřeba zrušit. To jsou tedy vytváření kapacit, regionální rozvoj, hosp, eh, sociální a zaměstnanecká politika, zemědělský a místní rozvoj a regionální a teritoriální spolupráce. Momentálně je většina těchto peněz zahrnuta do těch komponent samostatně a nelze je příliš snadno kombinovat. Což znamená, že země přicházejí o celou řadu příležitostí, například když třeba nějaká továrna chce postavit silnici eh, od nějaké dálnice nebo od hlavní cesty, tak Možná by mohlo být dobrým nápadem je požádat, aby zaměstnávali místní zranitelné skupiny a případně použít peníze z IPA na jejich proškolení, tak aby zde docházelo alespoň k částečné synergii. Samozřejmě zde máme také zmíněné, zmíněný genderový mainstreaming a zranitelné skupiny, nejenom v té sociální komponentě, ale i v těch ostatních oblastech, protože to je velice důležité například pro zemědělský a Eh, rozvoj a rozvoj venkova. Posílila jsem tak eh, roli sociálních partnerů v oblasti vytváření kapacit, například pro svazy zaměstnavatelů a odbory, tak aby tyto měly možnost účastnit se sociálního dialogu i na evropské úrovni. Momentálně v mnoha přístupových zemích se, se odborům nevěří, v tom nejlepším případě, a svazy zaměstnavatelů, kde existují, mohou v některých případech býti spíše nazývány jaksi kartely. V rámci IPA sociální partneři nedostávají takovou pozornost, v podstatě se s nimi nakládá jako s jakoukoliv jinou organizací občanské společnosti a ne jako se součástí vytváření kapacit, což je naprosto zásadní, aby tyto měly náležitou participaci v tomto procesu i do budoucna. Občanská společnost je velice důležitá věc, a je s ním potřeba více konzultovat, abychom vytvářeli demokracii. Takže to jsem také pod, posílila a posílila jsem i roli naší, roli Evropského parlamentu. Evropská komise eh, chce vytvořit společný strategický rámec pro nástroj IPA, aby tento byl koherentnější a zaměřenější, což je potřeba podpořit, ale myslím si, že Evropský parlament, občanská společnost a sociální partneři by měli být zahrnuti eh, do procesu vytváření toho, tohoto dokumentu do větší míry. Rovněž sem eh, uvádím to, že ty Country Progress Report, zprávy o pokroku v zemích, eh, na kterých parlament spolupracoval, a několik z nich budeme hlasovat ve čtvrtek, musí být zohledněny při vypracovávání strategických dokumentů o jednotlivých zemích. A poslední věc, kterou chci zdůraznit, je to, že v návrhu komise se říká, že zemí, zemím se postupně bude předávat zpráva těchto systémů, eh, postupně jak si budou vytvářet kapacity. Já tam eh, dodávám, že by to mělo platit i naopak. Takže pokud eh, politické rozhodnutí nebo zpráva v některých zemích, administrativní kapacity v některých zemích se zhoršují, například politickými šarvátkami nebo bojkotem parlamentu nebo jiným, jinou misfunkcí parlamentního systému, půjde jim upřít práva na zprávu tohoto systému. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a těším se na připomínky a komentáře kolegů. Děkuji. Děkuji, paní Steinruck. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji paní zpravodajce za velice, velice dobrou zprávu. Je to zpráva, která zahrnuje i naše návrhy. Důležité je podtrhnout roli občanské společnosti a posílit ji a zvýraznit důležitost sociálního dialogu a odborů. Pokud jde o e, změny reformních procesů v přístupových zemích. Vítám návrh 1,5 finanční pomoci do lokálních a regionálních organizací. To jménem mé frakce mohu jedině podpořit. Dále, jako e, dále v této zprávě, pokud se hovoří o přidělování e, finanční pomoci, podle toho, jakým způsobem se využívá občanská společnost a sociální společnost, eh, je fakt, že přesně tyto skupiny nebyly v minulosti dostatečně zahrnuty do tohoto procesu. Posílení sociálních partnerů a sociálního dialogu, eh, kontakt mezi státními organizacemi a občanskou společností a jimi organizacemi musí být ještě více rozvinut. Tento požadavek eh, lze rozšířit i na nevládní organizace v zemích, se kterými jsme hovořili my. Pokud se vytvářejí nové programy EU, měly by tyto být cíleny přímo na organizace občanské společnosti, protože často tyto procesy selhávají ne na nedostatku jaksi angažovanosti v místě, ale selhávají v důsledku byrokracie a nedostatku informací. U nás nám musí jít v našem výboru o dobrou sociální politiku a dobrou zaměstnanost. Já vítám návrh paní zpravodajky a ještě jednou jí děkuji. Přeje si někdo další eh, se ujmout slova? A nikdo nevidím. Bude to opravdu jenom diskuse mezi zelenými a červenými a rudými? Dobře. E, paní zpravodajko, chtěla byste něco sknout? Ale ano, já bych jistě ráda a měla bych to udělat eh, snad poměrně rozsáhlým způsobem, abychom mohli už rovnou přejít k hlasování. Já bych chtěla poděkovat eh, paní Šerbik za její slova. Já jsem velice ráda, že se mnou eh, takto naprosto souhlasí. Myslím si, že ta záležitost týkající se občanské společnosti je nesmírně důležitá, protože my jsme opravdu vynaložili velké úsilí i peníze na budování občanské společnosti. Ale pak bude také třeba, mít určité postupy pro orgány, jak je opravdu zapojit. Jinak totiž to nemá velký smysl. Zmínila eh, celá 5 financování. Eh, možná k tomu pár slov. Po celá léta se slibovalo, že množství eh, finanční pomoci občanské společnosti se zdvojnásobí. Nikdy se to ale nestalo. Nadále to číslo je velice nízké. My jsme si dali práci vypočítat, jaké procento by to mělo být, protože stoupá celková částka. Čili aby se to zdvojnásobilo. o jaké procento by se mělo jednat. Nakonec nám vyšlo 1,5 ale zajisté je to k diskusi a určitě nakonec Eh, se to vyřeší v samotném afetu. Ale myslím si, že bychom měli takovýto výrazný signál vyslat. Také se těším, že budu mít možnost spolupracovat i s ostatními stínovými zpravodaj v budoucnosti a s tím se s vámi začím loučím. Ano, děkuji. V tom případě máme eh, poledne 2. dubna pro pozměňovací vrhy 23. a 24. dubna je budeme projednávat, potom 30. Eh, 1. Eh, května se bude hlasovat, aby 7. června mohl hlasovat o našem stanovisku AFET. Čili Teď máme čas až do půl desátý, než se sem eh, dostaví kolegové na hlasování. Omlouvám se, musíme počkat. Vážení kolegové, pokud dovolíte, začneme. Místnost už máme dosti plnou, není proto nutné dále zdržovat. Jak jsem říkala včera, když jsme začali jednat, eh, a ještě se mi utiště trošku, prosím vás, oh, děkuji vám. Začneme hlasováním o bodě 13, to znamená stanoviskem paní Cimr. To se týká legislativní zprávy výboru FEM o uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocenou práci. Odstavec 1, kompromis A. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pak pozměňovací návrh 5. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Všichni jste sice nehlasovali, ale asi je to přijato. Kompromis B. Čtyři politické skupiny, ústní pozměňovací návrh, který máte písemně v dokumentech. Eh, takže kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To budeme muset zkontrolovat. Kompromis B. Mají všichni hlasovací kartičky, prosím? Má, všichni, má, má každý kartu? Řekněte mi to, pokud nemáte. Kdo nemá kartu? Hlasování zatím nebylo zavřeno. Nevím, jestli nemáme moc od EPP. Odhlasovali všichni, hlasování končím. 19 pro, 24 proti, zamítnuto. Takže číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kontrola? Dobře, samozřejmě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 11 pro, 32 proti. Ne, ne, ne. Zamítnuto prostě. Pozměňovací návrh 7, paní Hirš, kdo je pro? a ještě osmička a devítka to bude dohromady. A kdo je proti 7, 8, 9, kdo se zdržel? To budeme také muset zkontrolovat. Takže kontrola sedmičky, osmičky, devítky. Stravoda je proti. Hlasovali všichni, končím hlasování. A no, je to přijato. 22 pro, 21 proti. Takže o jeden hlas. Tak, další odpadají. Ne, pardon, jedenáctka je kompatibilní. Všechny jsou kompatibilní, takže desítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ano, přijato. Jedenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvanáctka. Pana Dardena. ten odpadá. Takže teďko číslo 13, paní Plam. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čtrnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Patnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Šestnáctka. Paní McIntyre. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Sedmnáctka. Cimr. Kdo je pro? Sedmnáctka. Kdo je pro? Kdo je pro? Sedmnáctka, prosím vás. Ano, pánové, ale vy tam nehlasujete spolu, nebo hlasujete spolu a nevidíte se, ale nejde dělat kontrolu, když nedáváte pozor. Sedmnáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 18. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 19. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis C. Odstavce 3 od 5 skupin, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 24. Paní Plam. Ústní pozměňovací návrh. Pan Cerkas? Socialistická frakce s tím nesouhlasí, aby to bylo ústně pozměněno. Tedy dobrá bez ústního pozměňovacího návrhu. Venka. Takže kdo se zdržel, teď byl 24, byla přijata v původní verzi. Takže 25, pan Kosa, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 26, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 27, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 28, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D. Čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, to budeme muset zkontrolovat, zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni, končím hlasování. 26 pro, 18 proti, takže přijato. Ostatní odpadají, takže číslo 34, paní Plam, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 35, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 36, kdo je pro?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 číslo 40, tedy eh, kdo je pro? Pardon, moment. Ano, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 41. Kdo je? A, ah, pardon, tady to je kompatibilní, takže... A je tam ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitky? Nemá. Takže s ústním návrhem, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto, ale radši to zkontrolujeme. 41. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 26 proti, 17 pro. Teď tedy kompromis F od čtyř skupin, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ale zkontrolujeme to. 48. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 pro, 23 proti. Měla jsem pravdu. Hm. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 49. Pardon, to odpadá. Nebo ne? číslo 50. 51. Padesát dva, padesát tři a padesát pětka, to všechno odpadá. Takže padesát šest, paní Zuber, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. sedm, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 58, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, kompromis G, tři skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Zahajuji hlasování o kompromisu G. kompromis G. Hlasovali všichni, Končím hlasování. 20 pro, 13 proti, je to přijato. Teď eh, číslo 66, kdo je pro? Proti? Zdržel se? No, nehlasujete nám všichni jasně, takže další kontrola o 66. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 35 pro, 7 proti. Takže je to přijato. Takže, aha, my jsme udělali, nebo já jsem udělala drobet chybu eh, v odstavci 6. Budeme se muset trošku vrátit, za to se omlouvám, kolegové. 52 a 53 jsou kompatibilní s pozměňovacím návrhem 54. Já si myslím, že odpadaly, ale eh, nakonec neodpadly. Hmm, takže budeme muset hlasovat o 50, 52 a 53. Souhlasili byste všichni, já se vám ještě jednou všem omlouvám. Zejména těm, kteří tyto návrhy předložili. Takže teď to napravíme. Takže číslo 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování o 50. Číslo 50. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to přijato 24 pro 15 proti. A teď 52 odpadá, ale hlasovat budeme o 53. Kdo je pro? 53. Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. Dobrá, děkuji vám za pochopení, kolegové. A teď tedy zpátky na spodní konec stránky 67 od paní Estrely. E, ve dvou částech. Část 1 bez slov, jak je uvedeno v e, dokumentu. Kdo je pro první část 67? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kdo chce ta slova tam zachovat? Kdo je pro? Proti? zdržel se. To budeme muset zkontrolovat. Zahajuji hlasování o druhé části. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 30 pro, 13 proti. Přijato. Takže přijato velkou většinou Tak a teď 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Zahajuji hlasování o 1.70. Hlasovali všichni tak, jak chtějí hlasovat samozřejmě, tak končím hlasování. 20 pro, 24 proti, zamítnuto. Číslo 72, kdo je pro? A je tady ještě ústní pozměňovací návrh ehm, od pana Bolona. Má někdo námitky? Ne, takže 72, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 73, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto 74, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 75, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis H. H. A pardon, dobře, kontrola 75, tak zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 36 pro, 8 proti, takže přijato opět poměrně velká většina. Kompromis H, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Budeme muset zkontrolovat kompromis H. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 20 pro, 24 proti, zamítnuto. Takže 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že přijato, ale radši to zkontrolujeme. 76. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 26 pro, 17 proti, takže přijato. 78. E, odpadá... Ne? Nebo ne? Je kompatibilní. A, takže hlasujeme, kdo je pro. Proti, zdržel se, přijato. 79. Ta odpadá. 80. taky a 81 a 82 a 83 taky. Takže teď číslo 84, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato 85, to bylo staženo. 86, eh, eh, to je odstranění. Na, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Takže kompromis I od čtyř politických frakcí, kdo je pro. Kompromis I, kdo je proti, e, zdrželi se. Kompromis I přijat. Takže tím e, pozměňovací návrh 90, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 91, e, kdo je, pardon, dvojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 93, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 94. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 95. Prosím, kontrola 94, jistě zahajuji hlasování. 94. Hlasovali všichni, končím hlasování, je to přijato 26 pro a 18 proti. 95. Kompatibilní, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. No raději zkontrolujeme. 97. zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 26 pro, 18 proti, přijato. 98. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 99. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Stovka, kdo je pro? proti, zdrželi se. Přijato 101, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 102, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, takže kompromis je o čtyř frakcí, kdo je pro, proti, zdržel se. Budeme muset zkontrolovat kompromis je. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 26 pro, 17 proti. Přijato. Takže 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 114. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 115. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 106, 117. Eh, to je kompatibilní. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 118. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 119. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? No, moc nehlasujete, tak to ještě zkontrolujeme. 119. Prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Je to přijato 27 pro, 18 proti. Teď tedy bod D, kompromis L od čtyř frakcí, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zkontrolujeme zase, zahajuji hlasováním, kompromis L. Hlasovali všichni, končím hlasování, je to zamítnuto, 21 pro, 24 proti. Takže 120, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 121 odpadá, hmm, 122 taky a 123 taky. Takže 124, kdo je pro? Proti, zdržel se. Kontrola 124. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 20 pro, 25 proti. Zamítnuto. 125, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 126, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 128, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. No, dobrá, kontrola 128, není problém, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 30 pro, 15 proti, takže přijato. Velká většina. No. Tak, 127, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato 129, kdo je pro? Proti,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 Pánové, kolegové a kolegyně, ruce hore. 133, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Děkuji. 134, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 135, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 136 stažená, 137 ve dvou částech. Takže první část bez slov práva A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Část 2. Takže teď 138. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 139. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 140. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Takže závěrečné hlasování o stanovisku pozměněném, to je elektronické hlasování. Doufám, že už všichni hlasovali, končím hlasování a je to přijato 39 pro, 0 proti, 5 se zdrželo, blahopřejeme paní zpravodajce. Et nous en revenons u point euh, 10. A e, jsme u bodu 10. Tedy předsedkyně se opravuje. Jsme u návrhu stanoviska Frederika Dardena týká se posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně. Nejdříve tedy zamítnutí návrhu komise od paní Zuber a pana Patrika Lehiarika. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Článek 1, odstavec 2, kompromis D tří politických skupin. Hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dále. Je to číslo 47. Paní jsem budu proti. Ještě jednou pro číslo 47. Proti. Zdrželi se. Budeme to muset elektronicky ověřit. Hlasovali všichni? Je to tedy poznávací návrh číslo 47. Končím hlasování. 30, 23 pro, 19 proti, 3 se zdrželi, bylo to schváleno, 48, pan De Bacher pro, proti, zdrželi se, schváleno, 11 zpravodaje pro, proti, Drželi se. Schváleno 49, paní Cornelicen a paní Turunen pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis E. Tří politických skupin. Pro, pr, Ečko, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale budeme to muset ověřit. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 23 pro, 23 proti, tedy nebylo to schváleno, ale rozhodně se vyplatilo to ověřit. A hlasujeme o 12. Zpravodaje pro, proti, Zdrželi se? Budeme to muset ověřit. Je to pozměnací návrh číslo 12. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 20 pro, 26 proti. Bylo to zamítnuto a hlasujeme o 50. pana Bulána ve dvou částech. První část. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kdo je pro ten dodatek? V každém členském státu pro, proti? Zdrželi se. Tedy tato formulace dodána nebude. A nyní 51. pana Dardena společně s 50. pro, proti, zdrželi se, schváleno. A potom pozměňovací návrh číslo 13 zpravodaje. Ten odpadá a jsme u čísla 52. Je to paní Papadopoulou. S ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 53. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 54 týká se to odstavce 4. Pro proti drželi se schváleno. 14 odpadá a nyní je to číslo 55 pana Dojče pro patří to k celému bloku, který zahrnuje číslo 55, 74, 77, 80 a kompromis N a P. Kdo je pro ten to blok proti, zdrželi se. Blok číslo jedna byl tímto schválen. A nyní blok dvě, ten odpadá a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo Je to článek 3, odstavec 6, kompromis Q čtyř politických skupin. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis Q, Q byl schválen. A tím se dostáváme ke kompromisu F. Je to článek 3, odstavec 6a pro. Proti? Zdrželi se? Kompromis F byl schválen. A jsme u čísla 63. jsem pro, proti, strželi se. zamknuto. A nyní článek 4, kompromis G. Čtyř politických skupin hlasujeme pro, proti, tedy paní se, se opravuje tří politických skupin. tedy zelení F jsou jedna skupina. Já za to nemohu, že občas eh, se tady zelení pletou s liberály. Kompromis G. Pro, proti, schváleno. Článek 5, kompromis H. Tří politických skupin pro, proti, strželi se, schváleno. Od článek 6 odstavec 1 kompromis I dvou politických skupin pro, proti, zdrželi se. Řekla bych, že to schváleno nebylo. Souhlasíte s tím, nebo to chcete ověřit? Nebylo to schváleno. A tím jsme u čísla 67. Zpravodaj je pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Je to číslo 67. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 17 pro 26 proti. Bylo to zamítnuto a hlasujeme o pozměnací návrhu číslo 19 pro, proti, drželi se. Zamítnuto a jsme o čísla 68 Cornelison Turunen ve dvou částech s ústním pozměňovacím návrhem. Ne, opravuje se paní předsedkyně jedna část, ale je tam ústní pozměňovací návrh, tedy hlasujeme pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69, pan Prieto pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 70. Pana Bakera. A máme tam oddělené hlasování, takže první část, a to bez, dokud mož, pokud možno. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kdo si přeje nechat, ponechat tam výraz where possible, pokud možno, tedy ještě jednou. Kdo, si, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? E, tyto poj- tento pojem tam dodán nebude. 71 je kompatibilní, takže hlasujeme. Kdo je pro 71? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A dostáváme se k článku 6, odstavec 1, číslo 72, pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou pro, proti, zdrželi se. Číslo 72 bylo zamítnuto. A jsme číslo 75 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dvacítka. Zpravodaj je to kompatibilní pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní číslo 78 Cornelisen Turunen, kompatibilní pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 6 odstavec 5. Poznávající návrh. Je to blok 1, tam tedy máme osmdesátku. A kompromis Q. A Podle toho tedy hlasujeme o čísle 85. jsem Turnen? Ne. Říká paní předsedkyně. Ne, je tomu tak. Je to číslo 85 Cornelisen Turunen. Je to tedy pro proti? Zdrželi se. Velkou většinou schváleno. Ani jsme u článku 10. Kompromis je dvou frakcí pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A hlasujeme o číslo 88. Konali Centurinen pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 23. je pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní jsme u kompromisu K. Čtyř politických skupin pro, proti, zdrželi se, Schváleno. A tím se dostáváme článku 11, ostave 3, kompromis O, dvou frakcí pro. Proti. strželi se. Zamítnuto. A hlasujeme o čísle 25. zpravoda je pro. Proti. strželi se. Schváleno. 90. Kompatibilní pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 11, odstavec 4, kompromis P. Je to blok číslo 1. Hlasujeme tedy o tomto bloku pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Tedy ještě jedno. Pozměňovací návrh 92. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. 24 pro 18 proti 4 se zdrželi. Schváleno. A tím jsme u úvodních ustanovení číslo 27. Zpravoda je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jednička. Zpravodaje odpadá a 28. 28 rovněž, tedy jsme u kompromisu A, 3 frakcí pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní máme poslanecí návrh číslo 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A číslo 29, paní Papadopoulou, s ústním pozměněním pro, proti, strželi se, zamítnuto. Čtyř, čtyřka a 31 společně, pro, proti, strželi se. Schváleno. Cirkas? Potom 32 tedy pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Číslo 32. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 27 pro, 19 proti. Až jsme o kompromisu B pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ostatní pozměňovací návrhy odpadají, jsme u čísla 35 pana Bulána. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis L. Čtyř frakcí pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále kompromis C. Dvou frakcí pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 37 paní Papadopoulou pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 38. jsem Turunen pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 6. Zpravodaje. Odpadá. A jsme u čísla 39. jsem Turunen pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Sedmička. Zpravodaj odpadá. Až jsme u osmičky zpravodaje ústním pozměněním. Nikdo nic nenapítá proti ústnímu pozměněnice návrhu, tedy hlasujeme pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 24 pro 18, proti 3 se zdrželi, schváleno. Et Euh, nous en venons au considérant 7. A tímto jsme u kompromisu M tří frakcí pro, proti, zdrželi se, schváleno. SAD mě poukázali na jednu chybu, děkuji za jejich připomínku. Nehlasovali jsme o patnáctce pana zpravodaje. Je to strana 3 na naší hlasovacím seznamu. Číká se to článku 3 odstavce 5. Hlasovali jsme o bloku 1, ale ten v sobě nezahrnoval pozměňovací návrh číslo 15 pana zpravodaje. Ten byl kompatibilní s číslem 50. 57 a 56. A znamená to tedy, že jsme měli hlasovat i o 55. Ne, říká paní předsedkyně, to bylo pokryto, takže musíme hlasovat o 15. pana zpravodaje. Souhlasíte s tím? Tedy hlasujeme o 15. pro, proti, zdrželi se. Bylo to zamítnuto. A nyní hlasujeme elektronicky o takto pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Pan zpravodaj je pro přes veškeré změny, které byly schváleny. Hlasovali všichni, končím hlasování. Stanovisko bylo přijato 36 hlasů pro, 6 proti a 4 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji. Et nous en venons. Tím se dostáváme k bodu 12. Budeme hlasovat o zprávě, která se velice blízce týká i té předchozí. Je to zpráva pana Dojče respektive eh, stanovisko. Eh, týká se to zprávy o společné ustanovení týkající se sledování a posuzování návrhu rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně. Eh, nejprve máme podněvací návrh 16, paní Züner a pan Chirek, který by chtěli celý tento návrh zamítnout. Kde pro, proti? Zdrželi se čili pozměňovací návrh 16 byl zamítnut. 48 byl stažen. Budeme hlasovat o 49. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Pro? Pro? Proti? Zdrželi se? Ale ověříme. 49 ověříme. Všichni hlasovali, protože končím hlasování. 18 pro, 25 proti, takže zamítnuto. 50 od pana Dádena pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pan Dbach, kde pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Článek 3, eh, odstavec 1, osmička pro, proti, zdrželi se, schváleno 52, Picetok, to je zlučitelné pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 3, odstavec 2, 53 od stejných navrhovatelů zamítnout, z, z, z, zamítnuto, 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 4, odstavec 1, 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, to ověříme. Ověřujeme pozměňovací návrh 55. Zahajuji hlasování, všichni hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 24 proti, 2 se zdrželi. Takže 55 neprošel. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 56 od pana Helmera pro, proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9 od pana zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 4, odstavec 1, nový, 57, pan Debakr, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 58, pa, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 59, byl stažen jako nepřípustný. Pozměňovací návrh 60, debake, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 61. A paní Bicoto, eh, eh, pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 62 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 66, Cornelison Santurnen, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 63 eh, odpadá. Budeme tedy hlasovat o 64 Cornelison Santurnen, Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 65 den. pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 by se to eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 od zpravodaje pro, proti, zdrželi se schváleno, 69 by se to pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 71 to, jedná se o vyškrtnutí pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 73 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 Helme, kompatibilní pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 76. Můžeme o něm hlasovat a dělám to tedy, protože je spojen se 73. Pro, proti, drželi se, schváleno. Článek 6, odstavec 1, 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme návrh 77. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 26 proti. Nebylo to přijato, takže 78 eh, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Odstavec 6, pardon, článek 6, odstavec 1, nový. 13. pozměňovací návrh zpravodaj s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je Někdo je proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, nikdo není proti. Kdo říkal, že ne? EPP? EPP je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? možná tedy ta, ta původní verze 13, původní verze pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Teď budeme hlasovat o 79. Kornali Santurunen pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80. co to pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81. Kdo je pro, kdo je proti, Schválen, zdrželi se schváleno. Článek 6, odstavec 4, 82. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odstavec 6, pardon, 14. Zpravodaj pro, proti, zdrželi se schváleno. 83 je to slučitelné pro, proti, zdrželi se Ověříme. 83 ověřujeme. Zahajuji hlasování, všichni jste hlasovali, končím hlasování 17 pro, 24 proti, neprošel. Tím a dvě, dva se, se zdrželi. Odstavec, pardon, článek 7, odstavec 184. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 7, odstavec 3, pod odstavec 1, kompromis B, dvě skupiny podporují pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tím se dostáváme k článku 7, odstavec 6, 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 8.2, 89, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 8, odstavec 3, pozměňovací návrh 9, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 10, nový kompromis C, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 11, odstavec 1, odstavec 2, bod B, nový, 92 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 11, eh, kompromis D od čtyřech skupin pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď eh, pod eh, té máme článek 12, 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, úvodní ustanovení 1, 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměvací návrh 1a nový 19, pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď Úvodní ustanovení 3, pan Bulan, poznací na 20 pro, proti zdrželi se schváleno, by co to? Kompatibilní, to je 21 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 3, 22 pro, proti zdrželi se schváleno. Teď 23, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 25, od by se to pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměvací návrh 2, zpravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme dvojku. Všichni hlasovali, končím hlasování. 21 pro, 20 proti, 2 se zdrželi, takže schváleno. 28, teď úplně se nejsem jistá, co se s tím má stát. Pozměňovací návrh 28 je kompatibilní, takže můžeme hlasovat pro, proti, zdrželi se. Schváleno 26 od Tomase Mana, také slučitelný, takže hlasujeme pro, proti, zdrželi se schváleno, ale 27 odpadá. E, recital 6, pozněcí 29 je stažen jako nepřípustný, takže hlasujeme o trojce pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 30. Papadopoulou, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno 31. E, kompatibilní, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. E, úvodní ustanovení 732 není přípustný, stažen, takže 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 34 popakis je slučitelný pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 od pana Helmera, kompatibilní pro, pro, pro. Třicet tři pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Osmi, recital 8, 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Omlouvám se, to odpadá. Tento pozměvací návrh odpadl. Takže nyní 35, to je kompatibilní s 36. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh u 9, 6 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale raději ověříme, takže ověřujeme pozměňovací návrh 6. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 25 eh, proti. Nebylo to schváleno. Úvodní ustanovení 10, kompromis A o dvou skupin pro, proti, zdrželi se. Kompromis A byl schválen. Teď 41 eh, od pana Popalky se pro, proti, zdrželi se schváleno, 12, eh, 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Poznací návrh 42 od Tomase Mana požadavek na oddělené hlasování ze strany socialistů, takže hlasujeme o první části. Tam máte to tady písemně. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? První část byla schválena. A kdo je pro tu um, druhou část textu pro proti zdrželi se zamítnuto. Tudíž tato slova nebudou zařazena. E, sedmička odpadá. Čtyřicet čtyři je kompatibilní s čtyřicet trojkou, ne? Nebo se mýlím? Čtyřicet čtyři také odpadá. Takže úvodní ustanovení 1345 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 kompatibilní, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pan Helmer, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali, končím hlasování, 36 pro, 4 proti, 3 se zdrželi. Můžeme poblahopřát panu zpravodaji. tím eh, můžeme to vlastně činit soustředitelnější z eh, požadavky socialistů, takže teď se dostáváme k naší výměně názoru. A to právě včas s generálním zpravodajem pro rozpočet. Chers collègues, je vous propose de reprendre euh, nos travaux et... Kolegové, dovolte, abychom eh, pokračovali v naší práci. Přistupujeme k bodu 14. A bude to výměna názoru eh, s panem Giovanem Laviou, který je generálním zpravodajem pro návrh rozpočtu na rok 2013. Děkuji, eh, pane zpravodaj, že jste se k nám připojil, protože tato výměna názorů je pro nás velmi důležitá, protože to má vliv pro hlavní směry na rozpočet na 2013 a 2014 a také pro priority v oblasti sociální a zaměstnanosti. Vy za rozpočtový výbor píšete také mandát pro trialog, což bude základ pro vyjednávání potom v červenci s radou, aby se dojednal rozpočet na rok 2013. Návrh stanoviska pro trialog bude vypracovávat náš za náš výbor bude zpracovat náš zpravodaj za rok 2013, pan Plomba. Ale myslím si, že je velmi důležité, aby tady s vámi se uskutečnila v této souvislosti výměna názoru. Jedná se o obecnou prezentaci rozpočtovým, že půjdete do všech výborů a každý výbor má své vlastní priority, ale nepochybně tyto priority jsou zcela klíčové, o kterých se budeme bavit zde. Děkuji. Nejprve by mi dovolte, abych vám poděkoval za tuto příležitost, abych eh, pohovořil ve vašem výboru o hlavních směrech, které budou pro rozpočet 2013. Eh, Jak víte, rozpočet na rok 2013 je poslední z finanční perspektivy od roku 2007 a do roku 2013. Proto je to rozpočet, kde se budou ukončovat mnohé programy, které v tomto období byly zahájeny. A jako je tomu se všemi rozpočty, je to rozpočet, kdy budeme muset si zvolit priority s ohledem na programy, které byly zahájeny, kde už závazky byly zahájeny v minulých letech, tudíž platby eh, nastoupí. Eh, platby to je ta nejobtížnější otázka, kterou musíme řešit, protože samozřejmě teď je, panuje rozsáhlá krize. Mnohé evropské členské státy mají velké Eh, problémy. Určitě jste si všimli, že příspěvky evropských států do evropského rozpočtu se nyní eh, činí za velmi obtížných okolností. Abych se vrátil minulému roku v radě v rámci dohadovacího řízení s Evropským parlamentem, když se vypracovával rozpočet na rok 2012, členské eh, státy eh, vlastně zautočily na platby a určitě se s tím setkáme zase v rozpočtu na rok 2013, jenom abyste si představili, jak se to bude vyvíjet z hlediska realizace v roce 2011 15 miliard euro žádali členské státy v posledních měsících na platby, myslím až v prosinci, ale komise byla schopna vyplatit jenom malou část těchto zdrojů, takže 10 miliard eh, jsou finanční eh, potřeby eh, z roku 2011, které byly vlastně převedeny na rok 2011 jakožto prostředky na platby. Ale e, rozhodně to nebyl žádný rozpočet štědrý co do plateb v roce 2012. Byl to takový rozpočet, kde naopak došlo ke snížení e, prostředků v porovnání s potřebami podle některých. Takže platby, závazky na platby jsou velice důležitou otázkou a bude nabývat na významu, jak se finanční perspektiva blíží ke svému konci. A teď už myslíme na rok 2013. Tady budeme muset této věci věnovat velkou pozornost. Žádáme o velice pečlivé sledování plateb ze strany Rady a komisí, protože co se může stát v průběhu roku? bude třeba opravdu neustále nad tím eh, vykonávat dohled. My jsme na plenárním zasedání naposledy přijali obecné směry pro rozpočet a mysleli jsme si, že je vhodné se zaměřit na dvě hlavní věci, což by nás mělo vést pro eh, další práci nad eh, rozpočtem 2013. Otázka rozpočtu a vývoj, pardon, růstu a vývoje a pak věc, která vám je zvláště blízká, zaměstnanost se zvláštní zmínkou o zaměstnanosti mládeže vzhledem k tomu, jaká je vysoká nezaměstnanost právě mezi nejmladšími kategoriemi pracovníků v celé Evropě. A e, s ohledem na tuto prioritu určitě e, se obrátím o pomoc na specializované výbory, aby bylo možné co nejlépe využít ty e, zdroje, které máme a kterých mnoho není. Proto se chceme sejít se všemi specializovanými výbory, aby ty mohly ve spolupráci s kolegy v jednotlivých hlavních výborech vytipovat priority pro rozpočet na rok 2013, ale musíme postupovat zodpovědně, protože musíme zjistit nejenom pozitivní priority, kde e, jsou rostoucí potřeby pro, e, pro prostředky na platby, ale musíme také zjistit, zda neexistují oblasti či programy, které e, se pořádně neprovádějí, kde nedochází k pořádné absorpci zdrojů. Možná to jsou programy, které nejsou až tak důležité, aby proběhly až do konce, protože v dobách krize není možné jednoduše realizovat důležité rozpočtové kapitoly. Musíme také zjistit, které programy se dobře neplní a které jsou zbytečnou zátěží pro zdroje. Pak je tady další důležitá věc a to jsou malé a střední podniky protože eh, za posledních deset let 85% všech nově vytvořených pracovních příležitostí bylo právě v malých a středních podnicích. Proto této oblasti musíme věnovat zvláštní pozornost, protože tady to má velmi kladný vztah, eh, vliv na zaměstnanost. Další věc, která hm, tradičně je velice blízká eh, parlamentu, jsou pilotní projekty a přípravné akce. Zase nevíme, kolik bude k dispozici v rámci rámci jednotlivých okruhů a jaké zdroje bude možné přesměrovat na tyto iniciativy. Nicméně zase předložíme harmonogram, něco podobného, jako jsme to učinili lodi, loni. Chtěli bychom nejprve mít návrhy na eh, pilotní projekty a přípravné projekty od komise, tak abychom mohli zjistit, zda jsou proveditelné, abychom zbytečně eh, nevázali zdroje v iniciativách, které se nebudou dát splnit. Proto požádáme jednotlivé výbory, dokonce, aby do konce května Eh, dali dohromady všechny iniciativy týkající se pilotních projektů a přípravných akcí, které kolegové chtějí předložit, tak, aby potom eh, to mohli přes rozpočtový výbor předat komisi, tak, aby potom Evropská komise mohla vyhodnotit eh, do letních prázdnin jejich proveditelnost. A tak potom v tom konečném palíčku budeme mít ty partnerské dohody a partnerské program a ty programy přípravy přípravné programy a pilotní projekty, pardon, které chceme mít. Nechtěli bychom zbytečně odvádět zdroje do oblastí, které se nebudou dát realizovat, ať už z důvodu eh, chybějících rozpočtových prostředků, anebo že podle názoru komise se to prostě splnit nedá. A já samozřejmě jsem ochoten zareagovat na veškeré vaši eh, obavy, ale další stádium rozpočtové bude právě hodnocení ze strany parlamentu. Parlament bude hodnotit materiál, který předloží komise. Bude to 25. v podobě e, návrhu rozpočtu a pak všechny parlamentní výbory budou e, provádět hodnocení, abychom dostali první mandát pro trialog a aby na konci celého tohoto podnikání se dalo e, předložit rozpočet k závěrečnému hlasování. Děkuji. Děkuji za toto informace. a děkuji rovněž za to, že jste nám představil takový tohoto hlavního ducha pro hlavní směry pro sestavení rozpočtu na rok 2013. E, za náš výbor máme zpravodajte pana Bulána a já mu nyní i hned předávám slovo. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také obecnému zpravodaji panu Lavíjovi za jeho informace. že nám poskytl informace o to, o co se jedná a že nám uvedl rozpočet pro rok 2013 do obecného kontextu. Já si myslím, že to je správné, dynamika více zaměstnanosti, zejména s ohledem na malé a střední podniky. Rozpočet na rok 2013 musí podpořit eh, cíle 2020, odpovědající financování vlajkových iniciativ, například Evropská platforma proti chudbě či Mládež pohybu a tak dále. Rovněž je nutné zohlednit dramatickou situaci mladých lidí na pracovních trhu. Potřebujeme mnohem více zaměstnanosti pro mladé lidi a potřebujeme to dajícím způsobem finančně podpořit, tedy instrumenty, nástroje na evropské úrovni. Zároveň vítám že se snažíme soustředit fond, Evropský sociální fond na snižování nezaměstnanosti mladých a na podporu malých a středních podniků, protože právě ty vytvářejí pracovní místa. Rovněž vítám, že rozpočet na rok 2013 se chce zaměřit na Evropský sociální fond a dále pod Dobré je i další vzdělávání, podpora sociálních partnerů. Tam v rámci sektoru, kde se hledají zaměstnanci, dále fot EFG, který je rovněž zapojen a bude využit. A pak se máme jistý problém s časovým odstupem, tedy s odstupem mezi spou využít prostředků eh, z EFG a eh, skutečným vyplacením prostředků. Touto lhutou se budeme muset zabývat dále nástroj financování služby v rámci EURESu a pilotní záměry. V rámci rozpočtu na rok 2013 nás zajímá, jak budou vypadat rozpočtové linky pro zaměstnanost. V současné době máme zprávu k celkovým prostředkům. U jednotlivých záměrů tedy EUROS, PROGRESS a facilita mikrofinancování, eh, říká se tomu inovace a mládež. Vy jste již rovněž hovořil o pilotních akcích a doufám, že to tedy bude správně financováno v rámci tohoto rozpočtu. Dostávám se k závěru a chtěl bych říci, že samozřejmě členské státy mají velikou úlohu v rámci zavádění inovativních opatření a podpory zaměstnaně, ale Evropská unie na tomto poli má koordinující úlohu. Měla by stimulovat eh, inovaci a mít za cíl více sociální soudržnosti. Tak, jak to již řekl pan komisař Andor, eh, hodla zavést eh, opatření pro růst a zaměstnanost. A já bych na to odpověděl, že bych si přál, aby v rámci ekonomické zprávy jsme se dokázali zmobilizovat pro sociální zprávu. Děkuji. Um, Madame Lambert. Paní Lamber, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, a děkujeme, pane Lavio, za vaše slova. To, co jste říkal, je velice důležité, zejména to, co se týká plateb a silnější role hrané radou. Já mám několik dotazů. Chci se v podstatě zeptat na to, jak definujete pojem udržitelný ve vaší zprávě, protože ten pojem se tam mnohokrát objevuje a mně není jasné, jestli tím v podstatě míříte na ten rozměr udržitelného růstu, pokud jde o investice do nových technologií, obnovitelných technologií, zelených technologií, školení, dovedností a tak dále, nebo zda to myslíte pouze jaksi jakési delší životnosti. Takže to je jedna věc. A já vím, že se tím přelijeme tak trošku do příští diskuse. My zkrátka velice dobře hovoříme o zaměstnanosti mladých, ale eh, jeden z těch mnoha dalších problémů, které máme na trhu práce, je to, že chceme v podstatě zvyšovat eh, reálný věk odchodu do důchodu, ne tedy nejde o to, co budou lidé dělat po odchodu do důchodu, ale jde to, o to, že lidé, kterým je tak kolem 50, mají velké problémy najít práci, když ji hledají, takže i na tento problém se musíme zaměřit. A e, chci se zeptat tady, zda i toto zvažujete v rámci té strategie, kterou předkládáte. Děkuji vám. Děkujeme. Jsou další žádosti o slovo? Pokud nikoliv, tak eh, eh, poděkujeme ještě jednou vám, pane zpravodaj, že jste mezi nás dnes eh, přišel. Vy teď v podstatě budete mít úkol zkontrolovat, jaký bude dopad na sektorální politiku, pokud jde o ty obecné pokyny a usnesení o nich budete zkoumat dopady rozpočtu a náš výbor samozřejmě eh, má dojem, že je potřeba do toho zapracovat určité úpravy. Na posledním samitu se o tom hovořilo, byl to ten nápad těch 82 miliard euro, které nebyly využity přičemž normálně by byl za takových eh, podmínek potřeba nový návrh rozpočtu, pozměňovací návrh rozpočtu, což si myslím, že se v tomto případě asi nestane. Eh, poté, co to bylo oznámeno, se lidé hodně rozvášnili, pokud jde o to, jak se s tímto bude, co se s tímto bude dělat, zejména v oblasti zaměstnanosti, zaměstnanosti mladých lidí. To je oblast, kde skutečně potřebujeme vyjasnit si, jakým způsobem se věci mají a jaká jsou práva parlamentu, protože je to významná změna rozpočtu, protože konec konců máme i legislativní pravomoci a proto je velice důležité, abychom dostali jasná vysvětlení, co a proč, a abychom dostali prostor říci, eh, co my s tím. Takže proto si myslím, že je potřeba podle mého názoru vypracovat tento nový pozměněný návrh rozpočtu a klidně tomu můžeme říkat pravým jménem a musíme přesně zjistit, co se v této oblasti bude dít. Velice často totiž slýcháme, co se bude dít, aniž by pak následovala činnost v podstatě jakéhokoliv druhu. Vy hovoříte o závazcích členských států. Tady potřebujeme v podstatě znát, jaký dopad e, tato věc bude mít na věci, které jsou v rámci pravomocí našeho výboru. Je to taková, abych tak řekla, mobilizace na poslední chvíli. A já se chci zeptat, jestli víme, jestli nějakým jasným způsobem víme, kam tyto peníze poproudí. Děkuji vám. Já vám děkuji. Eh, dovolte mi nejprve poděkovat všem poslancům a kolegům za komentáře. Já se pokusím zodpovědět na to, na co jsem byl dotázán. Vy jste asi neviděli všechno, ale paní Beres se na toto podívat mohla. Eh, takhle vypadají měsíční výzvy, pokud jde o platby. To bylo tady v tom posledním rozpočtovém období a vidíte tam, že v posledním měsíci roku najednou se ty žádosti z několika násobily. Byl tam obrovský nárůst, zejména ve dvou oblastech. Jednak eh, to byly žádosti určitých členských států, ne podle pravidel M+, aby jak si nevy, eh, ne, eh, nedostali určité prostředky, které by byly jinak dostali, což znamená, že v podstatě až do posledního dne tyto, tyto státy měly takové, takové účetnictví, které muselo být předmětem auditu. Konkrétně hovořím o Španělsku a Itálii. Eh, ty se opozdili, pokud jde o audit výdajů a chtěli tedy takovýmto způsobem pravidla obcházet. Další problém byla změna pravidel pro strukturální fondy, která vedla k hm, navýšení eh, čísel spolufinancování v členských státech postižených krizí. To znamenalo, že eh, vyšší spolufinancování ze strany společenství eh, znamenalo navýšení i pro tyto členské státy jako celek. Máme státy, které podle regionální politiky například Ehm, se posunuli z nějakých šesti na 700 tisíc na nějaké 2,2 miliony euro. Záleží tady, jako o kterém státu mluvíme samozřejmě. A přičemž eh, to jsou peníze, které by pokrývaly Evropský sociální fond, strukturální fond a tyto eh, peníze byly často utraceny teprve na začátku dva, roku 2012, některé dokonce ani nebyly utraceny doteď. Což je samozřejmě pro, problém v oblasti pladeb. A když se podíváme na platby, které měly být u, užity na něco úplně jiného, tak na, zjistíme, že jsme na konci roku ehm, že máme na konci roku obrovské problémy, protože se nám bude dít přesně to samé. My jsme na trialogu s radou a komisí se uh, Eh, zabývali nějakými 18 miliony eury z, sondu, z fondu Solidarity, což jsou v podstatě drobné. Eh, to vůbec není signifikantní částka. A teď se, teď se začíná hovořit o tom, že kvůli těmto 18 milionům euro by se měl vypracovávat nový návrh rozpočtu. No, já tedy každopádně chci kolegům, kteří se ptali na dotazy, poděkovat. Je samozřejmě eh, na místě například to, co říká paní Lambert, v tom smyslu, že je potřeba se zaměřit na zaměstnanost i u dospělých. V těch e, obecných pokynech hovoříme o nezaměstnanosti a e, pak říkáme, že se chceme zaměřit zejména na nezaměstnanost mladých, ale neříkáme, že bychom měli zapomenout e, na lidi, kteří mladí už nejsou. Je to, eh, nezaměstnanost je samozřejmě eh, věc, která poskytuje i, postihuje i lidi, kteří, které už nelze za mladistvé považovat. A tito lidi hledají práci stejně obtížně jako eh, ti mladí. Udržitelnost. O čem tady mluvíme? Mluvíme o dlouhodobé politice, mluvíme o nutnosti implementovat politiky, které budou i do budoucna efektivní. Je to horizontální téma. Například Eh, rybolov musí být udržitelný, zemědělství musí být udržitelné. Ale eh, i věci, které například děláme v průmyslové politice a jiných politikách, musí být udržitelné. Koncept udržitelnosti je eh, průřezový a je to něco, co musíme začít prosazovat v trialogu a vaše pomoc tam bude velice ceněná. Eh, není to přitom vůbec, bychom na téma udržitelnosti nějakým způsobem zapomínali. My budeme s vaším zpravodajem hovořit během celého tohoto procesu. procesu. Eh, pokyny v rámci programu 2020 musíme podpořit. My jasně v těchto pokynech pro rozpočet říkáme, že se tím směrem posunujeme. Ovšem, Uvědomujeme si také, že prostředky mobilizované v rámci rozpočtu často nebudou dostačovat pro dosažení těchto cílů a nový víceletý finanční rámec bude muset být pozměněn. Budeme muset změnit strukturu jednotlivých politik, pakliže se budeme chtít přiblížit nebo pakliže budeme chtít dosáhnout ehm, cílů EU 2020. Jak říkáte, malé a středně velké firmy jsou velice důležité vzhledem ke svému příspěvku na plnění těchto cílů a strategických cílů. Jsou to důležité subjekty z hlediska eh, boje s nezaměstnaností, z hlediska přeškolování pracovníků, což je důležité zejména pro lidi, kteří opustí pracovní trh a chtějí získat nové kvalifikace v rámci získávání nových možností. EURES a postupné mikrofinancování, zde s vámi samozřejmě souhlasím, ale e, je zde ještě jedna věc, která je velice důležitá a to je ta čekací doba mezi žádostí a přidělením prostředků. To je doba velice důležitá a v současnosti je příliš dlouhá. Zkrátka musí se příliš dlouho čekat na ty peníze, které lidé chtějí a pokud e, myslíme vážně to, že chceme lidi dostat zpět na trh práce, zejména když je o tamtať vyhnala krize, tak není možné, aby lidé tak dlouho čekali. E, vím, že už trošku přetahujeme, takže e, těch 82 miliard euro, to, co komise oznámila, to nejsou nějaké čerstvé nové peníze, to jsou zkrátka peníze, které nebyly ničemu uvázány v rámci regionální politiky. Zatím tedy. Jak víme, regionální politika eh, je politika, která se, když to tak řeknu, často dělá na koleni. Takže otázka toho, co se přesně udělá, je v podstatě otázka pro lokální a regionální úřady. Ty mají vždy poslední slovo. Proto je právě velice důležité, aby relevantní administrátoři tento program upravovali podle nového stanoviska, nového postoje komise, tak, aby například peníze na boj s nezaměstnaností byly využívány pro boj s nezaměstnaností. Také je samozřejmě důležité zarezervovat dostatečné platby, aby se mohlo nakládat s obecnou politikou. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Já použiji moderní techniku a Dá se, že ne. Chtěla jsem vám pouze ukázat ten graf, ale za podpory z pana zpravodaje vám dáme tento graf k dispozici všem. Co se týče těch 82 milionů, pokud jsem to pochopila správně, tak to znamená, že momentálně tedy o tom diskutuje komise členskými státy, tedy že Evropský parlament nemůže zasáhnout do této diskuze. Eh, já samozřejmě nejsem odbornice na rozpočet, ale zdá se mi, že je zde paradox. My schvalujeme rozpočet. A poté Evropská komise oznámila změnu v rámci používání prostředků z tohoto rozpočtu. Tedy, co znamená těch 82 milionů, odkud pochází? Já nevím, zda v té realitě, kterou máme v rozpočtu, E, a je to tedy návrh komise, který podpořila podpořní Evropská rada. E, já ovšem bych viděla tu situaci, že potřebujeme nějaké objasnění v této věci, protože my jsme zvolení zástupce lidu a tedy se ptáme, jsou to nové peníze, kde ty peníze jsou, co s tím tedy budeme přesně dělat. Dobré, já se pokusím tu, tu otázku těch 82 miliard eur objasnit. Tedy, dobře, jak víte, Prostředky z ze strukturálních fondů určené na regionální politiku jsou rozdělovány mezi členské státy. A v členských státech velice často dochází k tomu, že se to tedy opět přerozděluje do regionálních programů. Komise schválila takovéto programy a po toto schválení eh, eh, je neustále monitoruje a vyhodnocuje a komise je toho mínění, že těch 82 miliard ještě nebylo využito. A tedy eh, komise eh, je ochotna přijmout jestli reprogramování, nové naprogramování těchto fondů a je to v oblasti operativních eh, programů regionálních a národních v rámci struktury členských států a je to tedy v tom smyslu, že Tyto peněžní prostředky jsou určeny členských států a i když se to změní, tak budou i nadále určeny členským státům. Tedy eh, pro nás tyto prostředky mají již svůj cíl a tento cíl si zachovají a členské státy v rámci regionální politiky mohou změnit konkrétní použití těchto prostředků tím, že je převedou z jednoho programu či z jedné e, intervenční položky do jiného programu či jiné položky a komise byla ochotná urychlit proces tohoto nového naprogramování tak, aby tyto prostředky mohly eh, byly, být upotřebeny tam, kde jsou nejlépe využitelné. Nejsou to tedy nové prostředky, jsou, již peníze, jsou to již peníze, které byly v víceletém finančním rámci naplánovány a které byly určeny pro regionální politiku tohoto pohledu se nic nemění a změní se pouze to v případě, pokud si budou členské státy a regiony přát, nově naprogramovat prostředky, aby je mohly lépe využít a aby mohly eh, vyřešit některé velké problémy, které existují. Děkuji, děkuji panu Lavíjovi. Já to chápu, ale mám pocit, že tady čelíme mm, obtížné situaci. Na poslední Evropské radě předseda komise a členské státy hovořili velice o těchto 82 miliardách, jako kdyby to byla jakási strategie pro to, jak podpořit růst a konkurenceschopnost. A ve všech sdělovacích prostředků jsme si vyslechli tuto dobrou novinu. Ale skutečnost je tedy, že to vlastně ztroskotalo, protože mám Zjistujeme, že tedy členské státy nebyly schopné vyčerpat prostředky, které měly k dispozici v rámci evropského rozpočtu. A my, když hovoříme o rozpočtu na rok 2013 a také o dalším finančním výhledu, tak musíme říct, že bychom se z toho měli poučit, protože komise v určitou dobu přišla s tímto plánem přeprogramovat těch 82 miliard a víme, že jedna z důvodů nebylo tedy to, že by chtěli rychle zmobilizovat tuto částku, ale týkalo se to podmínek předfinancování a spolufinancování. Tedy ta otázka 82 miliard je důležitá a je důležité, aby se upozornilo na skutečnost, že strukturální fondy nebyly odpovědejícím fůdem způsobem absorbovány právě v době, kdy regiony potřebovaly peníze, že tedy členské státy nebyly schopné tyto prostředky využít. V rámci příštího finančního výhledu bychom měli zabránit tomu, aby se takováto situace zopakovala. A přesně tak by náš výbor měl pracovat s tímto cílem tedy. Měli bychom získat hlubší poznatky o této skutečnosti od komise, od odborníků. A poslední komentář z mé strany se týká fondu EFG. E, z vašeho pohledu je velice důležitý. Pro nás je důležitý, že zde máme paní Harkin, paní zpravodajku. A je důležité, aby rozhodnutí v této oblasti byla přijata velice rychle. Pokud chceme být koherentní s naší strategií, tak potřebujeme, aby fond EFG měl vlastní rozpočtovou položku, protože to je jedna z forem, jak zkrátit dobu uvolnění prostředků. Ale přesně to, eh, o tom jsme tady již hovořili u nás výboru, budeme se tomu ještě věnovat. Já ještě jednou Mnohokrát děkuji panu zpravodaji Lavíjovi za návštěvu na našem výboru. Já vám přeji eh, mnoho úspěchů ve vaší práci a ujistím vás, že budete mít z výboru pro zaměstnanost a sociální otázky dobré stanovisko. Tím jsme se dostali ke konci pro eh, tohoto bodu na našem jednacím pořadu a přecházíme k bodu 15 který je vlastně už se provázán s tím předchozím. Bude to totiž slyšení eh, na téma Iniciativa pro možnosti mládeže. Jedná se o mm, příležitosti pro zaměstnávání mládeže. Máme tady hosty a vlastně my jsme se rozhodli uspořádat toto slyšení, protože jsme si uvědomili jednu věc. Když jsme slyšeli zprávu paní Toronam, tak eh, jsme vlastně podnikli celou řadu iniciativ, respektive víme o řadě iniciativ ze strany Evropské komise. A eh, Evropská komise totiž předložila sdělení týkající se eh, iniciativy Příležitost pro mladé jako Um, pokračování práce tady v Evropském parlamentu. A teď bychom rádi věděli, jak si věci stojí. Co můžeme očekávat, co by se mělo a mohlo udělat, co by Evropská unie měla dělat? Pro vaši informaci, když to určitě dobře víte, budeme eh, sam, eh, po tomto slyšení, klást otázku k ústnímu zodpovězení komisi a předložíme také text usnesení. A to by mělo být předloženo na plenárním zasedání, abychom se zorientovali v konkrétní situaci v této věci, v této politice. Paní Francesco Balcány je tady dnes spolu s námi, ráda bych jí poděkovala. Byla eh, eh, generální zpravodajkou pro rozpočet na rok 2012. A spolu s panem Lavierem se snaží zajistit hladký přechod od roku 2012 do roku 2013 v této oblasti politiky. Takže posléze vám dám slovo, ale až po našich hostech, které jsme si sem pozvali. Zahájíme a nejprve požádáme Eh, pana ředitele eh, v generálním ředitelství Employment, který má právě na starosti eh, Mládež 2020. Jak už jsem říkal, jmenuje se to Iniciativa Příležitost pro mladé. A je to jedna z klíčových ze stěžejních iniciativ v rámci celé iniciativy Evropa 2020. Máte slovo, pane. Děkuji, paní předsedkyně. Asi bych neměl jenom tak uvést tuto iniciativu, protože ale minimálně v tomto výboru jsou mnozí s ní dobře obeznámeni, ale měl bych vás eh, informovat o tom, co se momentálně děje, jak se ta iniciativa uplatňuje. Vlastně eh, v říjnu eh, vystoupil na zasedání Evropského parlamentu pan předseda komise Barroso a pak jsme celý návrh už v plné podobě předložili prosince. Momentálně samozřejmě probíhá velká hospodářská i politická krize. Vedlo to také k nárůstu eh, nezaměstnanosti mladých lidí v mnoha členských státech. A právě tato nezaměstnanost mládeže má jednu zvláště kvalitativní znepokojivou složku, protože to vede k tomu, že roste počet lidí, kteří, mladých lidí, kteří ani se eh, ne, nevzdělávají ve školách, ani eh, neprodělávají presní přípravu a navíc jsou nezaměstnaní. A ta nezaměstnanost se protahuje, je stále více dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí a e, v porovnání s celkovou skupinou nezaměstnaných právě roste nezaměstnanost mladých. A proto tedy na konci prosince přišla komise s touto iniciativou. Je to návrh, který se setkal s velice pozitivním přijetím na zasedání Evropské rady na, na konci ledna. Přirozeně, že tato iniciativa předpokládá, že se podnikne celá řada naléhavých opatření a kroků ve snaze vyřešit zcela konkrétní problém. Samozřejmě, že otázka zaměstnanosti či nezaměstnanosti eh, je eh, třeba eh, nahlížet, tuto otázku je třeba nahlížet v širším kontextu a v Eh, dubnu komise předloží sdělení a pracovní dokument, který se bude týkat celým souborem opatření eh, v oblasti politiky zaměstnanosti v širším slova smyslu. A tato naše iniciativa má toho být součástí. Zaměstnávání mládeže je nadále velkým problémem. Eh, jsou tady čtyři eh, prioritní oblasti pro akce. Za prvé, snaha ehm, vyřešit problém, že stále více mladých lidí nedokončují školní docházku a dále eh, vytvořit takové pro, pří, profesní přípravy, které by sou, byly v souladu s požadavky trhu. Musíme totiž poskytovat také možnost školání, školení a přípravy už přímo také na pracovišti. K tomu jsou různé možnosti, o tom budu ještě hovořit. A obecně je třeba usnadnit mladým lidem přístup k první práci, prvnímu zaměstnání. Tato iniciativa má dvě takové hlavní osy. Za prvé je to oblast, eh, kde kompetence jsou v rukou členských států. A ta druhá osa to jsou konkrétní úkoly, které má ve svých rukou Evropská komise, tedy jsou na úrovni Evropské unie. A tyto politiky, které eh, jsou v rukou Evropské unie, samozřejmě procházejí také Evropským parlamentem i v rámci eh, rozpočtu. Už i na rok 2012 my jsme zahájili politickou diskusi se všemi zainteresovanými stranami, zejména s těmi stran, státy, kde je nejvíce znepokojivá nezaměstnanost kde jsme se přijít s náměty, s národními eh, akčními plány. Je tady snaha vytvořit harmonogram pro další sledování eh, toho, co se děje s návrhy obsaženými ve sdělení. Na konci minulé diskuse eh, jsem eh, zaznamenal, že tady byla výzva pro lepší využívání eh, evropských fondů, ať už se jedná o sociální fondy, fondy soudržnosti a podobně. Toto sdělení má vlastně dvě eh, myšlenky. Za prvé dát dohromady akční týmy v těch oblastech, kde je největší nezaměstnanost mezi mládeží a dále uspořádat celou řadu bilaterálních schůzek tady v Bruselu s delegacemi členských států, sedmi členských států, které jsou zejména dotčeny problémem nezaměstnanosti mládeže, kde je mládežnická nezaměstnanost vyšší než je průměr v Evropské unii. Jedná se tedy o multidisciplinární politický proces. Tady jsou služby, které se zabývají zaměstnanosti, PDG pro vzdělávání a kulturu, eh, finanční, ekonomické záležitosti. I toto generální ředitelství se do toho zapojilo. Jinými slovy, je to celý soubor a týká se ne, tří věcí. Musíme mít v terénu dobré programy, ale také musíme zajistit příslušné financování a jeho realizaci. Je to přirozeně průběžný proces a je třeba zajistit trvalou výměnu informací mezi službami komise a mezi členskými státy. Komise připraví zprávu uprostřed období pro neformální summit v polovině dubna bude připraven pracovní dokument, což bude eh, součástí balíčku pro zaměstnanost. A samozřejmě, že bude také postoupen Evropskému parlamentu. Jak už jsem řekl, jedná se o zprávu uprostřed období, kde eh, se řekne, co se konkrétně děje, jak probíhá eh, dialog, vůbec jednání s členskými státy musíme se také zamyslet nad tím, jak bychom mohli plánovat, respektive měnit plány v tom, aby se lépe využily nedostatečně využívané prostředky a podobně. Musíme tedy využít veškeré dostupné prostředky, abychom stimulovali zaměstnávání mládeže, profesní přípravu, celoživotní vzdělávání a možnost také získat přímo pracovní eh, zkušenosti. Komise eh, se zavázala uskutečnit skutečně celou řadu iniciativ, kvalitativní rámec pro pracovní eh, zkušenosti, to je požadavek, který jsme slyšeli mnohokrát od různých organizací mládeže. Myslím si, že je to naprosto oprávněné. Budeme provádět eh, konzultace a eh, je to tedy jeden z námětů, který najdete v tom souboru chystaných opatření v oblasti zaměstnanosti. Budeme vycházet z výsledku eh, konzultací a také ze studie, kterou jsme si objednali. A budeme na posleze E, do konce roku na základě toho všeho vypracujeme návrh za roky zaměstnanosti pro mladé lidi. To je velká priorita pro komisi a jejího předsedu. E, je to myšlenka, která má plnou podporu Evropského parlamentu. Máme už také přípravné akce na toto téma v rámci rozpočtu 2012. Zahájíme realizaci této přípravné akce a Eh, budeme se snažit z toho vyvodit potřebná poučení na politické úrovni, tak aby posléze bylo možné zase vypracovat doporučení, což bychom všechno chtěli stihnout do konce roku. Já jsem právě eh, zmínil profesní přípravu mladých lidí. A tady samozřejmě musí sehrávat velice důležitou úlohu parlament. Eh, Maxim Čerty a Patrik Pičá jsou tady s námi, jsem velice tomu rád. A ETUK a Business Europe spolupracují velice aktivně na této iniciativě na evropské úrovni, ale samozřejmě i v rámci národních plánů. My doufáme, že budeme moci tato úsilí podpořit a budeme se snažit uvolňovat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu. Mělo by nám to umožnit podpořit eh, přechodné programy, tak aby eh, lidé mohli, mladí lidé mohli přejít eh, ze vzdělávací soustavy nebo z učebních oborů prostřednictvím zkušeností už v pracovním prostředí přímo do pracovního zařazení. A Eh, co se týče mladých lidí a začínajících mladých podnikatelů, eh, budou také k dispozici asi 3 miliony eh, euro na podporu programů v členských státech. A to je navíc k tomu, co se už udělalo prostřednictvím mikrofinančního nástroje pro mikrofinancování. Tohle vše probíhá právě teď. A komise by chtěla, aby to eh, sdělení fungovalo skutečně velice operativně, aby, to vedlo ke konkrétním akcím. A podáme pak zprávu Radě a parlamentu v Dubnu a komise předloží přehled realizace programu do června. Všechny dokumenty samozřejmě budou postoupeny parlamentu a zejména vašemu výboru. Děkuji. No, ano. Děkuji vám za tento úvod. Nyní se dostaneme k našim pozvaným hostům. Nejprve dostane slovo paní Florence Morion z asociace Ohrožená generace. Děkujeme, že jste přišla. Máte slovo, dodržte prosím limit pěti minut. Řečník bez mikrofonu. Dobrý den. Dovolte mi zmínit několik klíčových čísel, bych nastínila, jak problematická ta situace, zejména pro mladé lidi ve Francii, je. V roce 2006 jsme měli 800 tisíc učňů ve Francii, nyní jich je 1,1 milionu. V jiných zemích, jako je Řecko nebo Španělsko, je to ještě horší. Ale e, tito lidé jsou v podstatě taková rezervní pracovní síla, která se v krizi využívá, ovšem nemohou dostat práci. Každý čtvrtý z nich je bez práce, každý pátý žije pod hranicí chudoby. Samozřejmě je potřeba e, e diskutovat i o chudobě, přičemž e, HDP se v, v této sekci snížilo o 10% za posledních 25 let. A ten pokles znamená, že pro platy je k dispozici daleko méně peněz. A právě proto je trh práce už od roku 2080 v krizi. Takže v podstatě hovoříme o 200, mili- 200 miliardách, což je dvojnásobek rozpočtu na vzdělávání ve Francii. Mohly by se zavést kontrolní mechanismy, ať už by to byly školicí mechanismy nebo sociální služby, které by angažovaly mladé lidi do podnikání. Mohlo by se získat více finančních prostředků od společností, kde eh, jsou lidé zaměstnáni zejména na kratší dobu. Rovněž by se mohly zavést kvóty eh, počtu školicích kurzů, které by člověk mohl absolvovat. To by bylo v hospodářském zájmu některých, nicméně, nicméně i tak by zde docházelo k tomu desetiprocentnímu schodku. E, dali by se tak vytvořit zhruba 1,5 až 2, až 2 miliony pracovních míst, v podstatě přes noc. Nezaměstnanost mezi mladými lidmi jde v podstatě zcela proti hospodářským zájmům Evropy. Nemáme vůbec žádný udržitelný růst, pakliže nezaměstnáváme mladé. V mém věku má matka už měla dvě děti a vlastnila dva domy. E, v podstatě se dá tedy říci, že mladým lidem ujede vlak. Lidé potřebují někde bydlet a potřebují mít nějakou práci. E, dopady tohoto nedos- těchto, této krize bude mít vliv na porodnost. Zkrátka lidé v mém věku nebudou mít dost peněz na to, aby si pořídili děti. A pak je tady také to pomyslné dědictví, které předáváme příští generaci. Máme obrovské propady mezi těmi privilegovanými pracovníky, jaká jim říkám, a těmi lidmi, kteří jsou bez práce. Mluvíme o růstu, ale ty řeči jsou v podstatě plané. Ten růst je v podstatě iluze, protože v reálných číslech nám za, pades, za posledních 50 let všechno klesá. Když se podíváme na volební kampaně ve Francii, my jsme mimo jiné za naši organizaci eh, lobovali za alternativního kandidáta, tak většina těch programů zakládá na růstu, který se v reálu nikde nevidí. A není to proto spolehlivé. Růst v 60. letech byl 5%, pak v dalších desetiletích to bylo asi 3%, a v 80. letech to bylo 2,1, 1,9 v 90. letech, a 1,5% eh, mezi eh, lety 2001 a 2010. Tím pádem nelze předpokládat, že na omezeném prostoru bude neomezený růst, že ano? V srpnu snížilo Mexiko produkci ropy. Bylo to v době, kdy se ropa prodávala za 125 dolarů za barel. Z toho vidíme, že musíme změnit celý náš model protože naše planeta reaguje na tlak, který na ní vyvíjíme takovým způsobem, že už to nikdo nezvládne. Pokud budeme masivně investovat do obnovitelných energií, tak toto je velký zdroj potenciálních pracovních míst. Ehm, můžeme investovat do ehm, bydlení, můžeme investovat do úspor energie. Mezi lety 2000 a 2009 jsme měli nejteplejší období na naší planetě. Rok 2010 byl nejteplejší rok v podstatě od počátku zaznamenávání těchto údajů agenturou NASA. Ten dvoustupní limit, který jsme si sami stanovili, ten dvoustupňový limit tedy oteplení, už byl dávno prolomen. Zažili jsme, že, se lidé v že jsou lidé nuceni opustit svá obydlí, a to na masové škále, což má velké dopady například na imigraci do Evropy. Řecko je konec konců také taková laboratorní země na testování úspor pro boj s krizí. Je otázka, kdo z tohoto má prospěch. lidem se nadává do barbarů, ale přitom ti lidé musí eh, nosit špinavé oblečení, protože nemají peníze vůbec na nic jiného. Je tu spousta lidí, kteří jsou negramotní a kteří nemají vůbec žádnou kulturu a hovoří se o nich jako o lidech, kteří se pouze perol, ale prosím, neberme třetí svět jako někoho, kdo je nám jakýmsi způsobem podřazen nebo je vůči nám méně cený. Děkuji vám za toto velmi silné sdělení. Bylo to jasné sdělení, pokud jde o naši odpovědnost, kterou zde máme. Nyní dostane slovo generální tajemník Giuseppe Porcaro z Fora Mládeže. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za příležitost zde promluvit. Eh, Forum mládeže monitoruje tuto situaci a pracuje na vyhodnocení dopadů krize na mladé lidi eh, už od konce roku 2008, kdy došlo k prvnímu velkému šoku. To, co vidíme, a jak říkala paní kolegyně také, je celkové zhoršování situace mladých lidí v Evropě. A to stále více. Je to něco, co už se konečně, abych tak řekl, i na těch nejvyšších úrovních evropských institucích uznává. Bylo to v podstatě poprvé, kdy Evropská rada něco takového to dala na pořad jednání, kdy se řeklo, že už situace mladých lidí není udržitelná. To je známka čehosi, ovšem horší je to, že se muselo čekat tak dlouho, dokud se ta situace tak nezhoršila, tedy jako je teď, než se někdo na rozhodovacích pozicích v Evropské unii začal touto věcí zabývat. Jedno z našich hlavních sdělení, pokud jde tedy o přístup ke krizi, je fakt, že momentálně je skutečně potřeba změnit paradigma, které používáme eh, pro eh, stanovení opatření pro boj s krizí. Vidíme, že úsporná opatření sama o sobě nestačí. Je potřeba zaujmout integrovaný přístup k tomu, abychom znovu nastartovali Evropu jako takovou. Je potřeba přeskoumat model rozvoje a to integrovaným způsobem, kde průmyslová politika, vzdělávací politika a politika zaměstnanosti budou všechny působit společně. A zde musí mladí lidé hrát zásadní roli. Druhá věc, kterou chci zmínit, zejména pokud jde o iniciativu Příležitost pro mladé, se týká tématu, o kterém se hovořilo před chvilkou. Eh, v podstatě nemluvíme o nových penězích, pokud jde o tuto iniciativu. Nemluvíme dokonce ani o znovu použití stávajících peněz. Mluvíme pouze o potenciálním přeprogramování stávajících prostředků. A upřímně řečeno nám dělá trochu starosti to, že když se situace mladých lidí považuje za tak důležitou, že se z ní dělá priorita, takže jediné řešení, které se vypracuje to, že se někdo pokusí přeprogramovat co si a vlastně to nebude ani vynucovat, nechá to na národních vládách, co si s tím udělají. Takže v podstatě e, se to nechá vyset a je to velice vágní opatření, pokud jde zejména o ten, o ten aspekt provádění. Takže nám dělá starosti, co se bude dít na národní úrovni. A teď se dostávám ke třetímu bodu, který se týká samotné implementace. My jsme přesvědčeni, že zde máme mnoho nevyužitého potenciálu, pokud o implementaci projektů, které jsou navrhovány v rámci um, programu Příležitost pro mladé, zejména v souvislosti s eh, organizacemi mladých a občanskou společností. Tyto organizace mají často úzké kontakty s mladistvými a jsou zkušené s, prac, s pracováním, s angažováním mladých lidí ve svých iniciativách. Právě proto naše fórum mládeže chce apelovat na eh, Evropskou komisi, aby umožnilo a ulehčilo přístup k finančním prostředkům těmto organizacím mládeže tak, aby se zlepšila situace mezi mladými. Dále apelujeme na to, aby byla dezignována konkrétní částka pro tyto organizace. Určité e, případy přímé podpory e, finančních prostředků pro tyto, in, i, pro tyto organizace e, ukazují, jakým způsobem eh, tyto peníze mohou pomoci pro, eh, v boji proti nezaměstnanosti a vůbec eh, pomoci v řešením celkové situace mladistvých. To vidíme například ve Finsku. A jako poslední bod se dostávám k, k té iniciativě školicích programů, učňovských programů a zapojování mladistvých do podnikání. Jak říkala komise, my jako Forum Mládeže společně s koalicí organizací občanské společnosti, jako je ohrožená generace, ale angažují se v tom i poslanci Evropského parlamentu, jako paní Turunen a další. My nepodporujeme pouze eh, školicí programy a učňovské programy, podporujeme více kvalitních programů. Právě proto uh, hovoříme o těch, uh, o těch takzvaně kvalitních uh, stážích, uh, o kterých jsme vypracovali i usnesení. Uh, a vyzýváme aby, vás, abyste toto všichni podepsali, jako eh, také v květnu bude happening před parlamentem, kde bude přítomen pan Schulz. Doufám, že nás podpoříte. Děkuji. A nyní má slovo Patrik Ičer, který je místo tajemníkem Etoku. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za příležitost eh, zde hovořit. Mladí lidé jsou naší budoucnosti a měli by představovat naše budoucnost a víme, že v současné době jsou z jednou z nejzranitelnějších skupin. Dobře víme, jak vypadá míra nezaměstnanosti, jak jiný nejistá pracovní místa a jaké dopady to má na mladé lidi a na jejich finanční závislost. A samozřejmě se to týká i odborů. ETUK se snaží zmírňovat eh, tyto věci a přijímá s uspokojením eh, tuto iniciativu pro příležitosti pro mládeže. To je jistě dobrá věc, ale ty prostředky, které byly přislíbeny, chci se zeptat, zda opravdu budou využity. Například Řecko. Je vůbec Řecko schopné spolufinancovat něco pro mladé děti a navíc ty peníze, které nebyly vyplaceny, se vracejí do členských států. Tedy peníze, které byly dány k dispozici, nestačí. Proto se chceme zeptat, co budou vysvětlovat vládám ty takzvané akční týmy. A já si myslím, že by bylo potřebné, aby do toho byli zapojeni sociální partneři a mladí lidé rovněž. Neměli bychom neustále věřit, že prostřednictvím strukturálních reform pracovního trhu vyřešíme problém práce. Flexibilizace, smlouvy pro mladé lidi, které jim poskytují velice nízké platy, toto vše pouze přemístují problémy. Budeme mít potom místo mladých lidí nezaměstnaných, staré lidi nezaměstnané. A navíc úsporná opatření, které vnucuje Rada a komise, prohlubují problémy zemí, jako je například Řecko, a vrhají tyto země do stále hlubší recese. Proto je důležité vytvářet kvalitní pracovní místa, je důležité mít plán investic a je důležité mít strategii nejenom pro růst, ale také pro zaměstnanost, protože v současné době růst nutně pracovní místa nevytváří a my si myslíme, že je potřebné, abychom měli Jistě rozpočtovou kázeň. Ano, členské státy čelí obtížím, to víme, ale proto potřebujeme eurobondy a daj z finančních transakcích. Potřebujeme překonat krizi Dánskoje. příkladem, nyní je to Německo. Chci připomenout, že pokud by Německo stále navyšovalo vývoz, eh, tak by bylo možné jít cestou navýšení platů, tak aby se situace vyrovnala. Političtí lídři nyní hovoří o konkurenceschopnosti a říkají, že například s ohledem na Indii a Čínu je Evropa pozadu. Ráda, rád bych ještě zmínil to, že Rada a komise by neměli se snažit dělat z Evropanů Číňany. My s takovouto myšlenkou nesouhlasíme. Musíme být z krize ale posíleni. ETUK, Evropský odborový svaz, podporuje iniciativu pro mládež. My jsme podepsali chartu pro Fórum pro mladé lidi, vše, co zde bylo řečeno proti předčasnému ukončení školní docházky a tak dále, vše to můžeme podpořit. V roce 1910 byla podepsána dohoda o pracovním trhu, kde existuje odstavec, který se věnuje mladým lidem. Toto již bylo zmíněno mnohokrát a je důležité koordinovat s pracovní programy mezi lety 2012 a 2014 kde nezaměstnanost a speciálně nezaměstnanost mladých lidí je prioritou. To byl pracovní program, který jsme představili v rámci summitu, sociálního summitu tripartity a, tripartity a doufáme, že mm, naše, tedy naše vyjednávání, které se budou týkat nezaměstnanosti mládeže, tý, začnou v červnu. E, týká se členských států, zejména Francie. Chceme podporovat mladé lidi, Dále chceme zavést moratorium na pozastavování pracovních slov a tak dále. Naše organizace ETUK, my sami, chci říci, že v rámci našeho posledního summitu v Aténách Komise pro mladé lidi může má právo hlasovat, tedy je plně zaintegrována do etuku a byla již zapojena do vyjednávání našeho pracovního programu. Rovněž byla eh, zúčast, se zúčastnila summitu, našeho sociálního summitu tripartity a my hodláme nastartovat kampaně První kampaň jsme nastartovali v únoru, týkalo se to zaměstnanosti a sociální spravedlnosti a v rámci této kampaně obviníme a jasně ukazujeme na to, ve kterých oblastech dochází k nejistým pracovním místem pro mladé lidi. Já jsem před několika lety hovořil s Danielem Cohn-Benditem a snažili jsme se tehdy obhajovat ve Francii euro a on řekl, Představte si, že by veškerý mladí lidé, kteří eh, by chodili na univerzitu a kteří využili program Erasmus, ať už to bylo v Paříži, na České republice či v Římě, představte si, že všichni tito lidé by si za- mohli zaplatit zmrzlinu, kterou si kupují eurem. To je vize Evropy. A já si myslím, že je důležité, abychom toto poselství naděje dokázali vyslat. Ano, oběti jsou nutné, ale potřebujeme alespoň zbytek naděje. A myslíme si, že e, politika komise se obrací přesně opačným směrem. Předsedkyně, děkuji. Nyní bude mít slovo náš poslední host, Masime Čeruti, Ceruti, ředitel Social Affairs z organizace Business Europe. Děkuji e, paní předsedkyně. Já bych jenom chtěl říct na začátek, že Business Europe si je velice dobře vědoma obtížné situace mladých lidí chci také vysvětlit, že my jsme odhodláni se účastnit na hledání eh, řešení, aby mladí lidé mohli přecházet na trh práce. Nejprve bych chtěl připomenout, že otázka kvalifikací se stává jednou z nejproblematičtějších pro evropské, ale i celosvětové společnosti. Máme co dělat s narůstající konkurencí o, pro talenty na celém světě. A zároveň nám schází dostatečně eh, kvalifikovaní mladí lidé v Evropě. Je to eh, v souvislosti s demografickým stárnutím a také možná naše vzdělávací systémy nejsou takové, aby upřednostňovaly ty kvalifikace, které odpovídají potřebám pracovního trhu. Proto tady je tento nesoulad mezi potřebami a dokonalicemi a na jedné straně máme 24 milionů nezaměstnaných a přitom 22 milionů neobsazených míst, která se nedaří obsadit a to právě proto, že jsou to kvalifikace, které zkrátka tady nejsou. Teď se dostávám k mládeži. Nezaměstnanost je obrovská, více než 5 milionů mladých lidí dnes dnes jsou bez zaměstnání a je to jeden z nejtíživějších problémů v Evropě. Není to jenom sociální problému. Myslím si, že už tady bylo prokázáno, že asi 100 miliard eh, euro to stojí Evropu ročně a je to i ekonomický problém, protože kdybychom ztratili generaci, pak ztrácíme také potenciál inovativnosti a zítřejší konkurenční schopnosti. My jsme si tu situaci situaci analyzovali. Je neudržitelná a proto je třeba něco konkrétního dělat. Vy jste nás žádala o konkrétnost. Business Europe eh, i pracuje eh, v posledních letech na naléhavém řešení. Máme task force vytvořenou a schromažďujeme experty z podniků, kteří mají co dělat s každodenními problémy učňovské přípravy, vzdělávání a podobně. A s touto pracovní skupinou e, na základě několika zasedání jsme dokázali vypracovat zprávu. Myslím, že e, členové výboru to dostali před tímto zasedáním. A máme tam celou řadu konkrétních doporučení, co by Evropská unie mohla dělat, ale také, co by měly dělat členské státy, stejně jako organizace zaměstnavatelů a samotné podniky. Vidíme, že je tady velice rozdílná situace. Nezaměstnanost mládeže v některých státech, jako je Španělsko a Řecko, velice vysoká. Ale a v mnoha zemích je také nadprůměrná. Teď se tím podrobně zabývá Evropská komise. Ale zase v některých členských státech je nezaměstnanost mládeže velice nízká a to obvykle v Německu, v Dánsku, Švec, Švýcarsku a Nizozemsku má eh, co dělat eh, s dobře fungujícím duálním eh, vzdělávacím systémem. Vzdělávání přímo v podnicích podnikuje, podniká, poskytuje mladým lidem ty kvalifikace, které jim umožní snáze najít první práci. A na základě tohoto zjištění, že jsme se rozhodli podívat se, jak tyto užitečné zkušenosti a dobré praxe by mohly využívat ty členské státě, kde je vysoká nezaměstnanost, kde je vzdělávání hlavně založené na školách a kde není takovýto systém prostřednictvím podniků získávání kvalifikací. Co tedy může dělat Evropská unie? Využívat finanční nástroje. Konkrétně se tady hovořilo o strukturálních fondech. My myslíme také konkrétně na sociální fond, pak Erasmus pro všechny. A pak eh, před, eh, alokovat část prostředků, které jsou k dispozici na programovací období. To by bylo velice užitečné, aby to stimulovalo ty členské státy, kde ten systém duálního vzdělávání ještě pořádně nefunguje. A myslím si, že je tady další velice důležitý aspekt, který se objevil v naší práci. E, profesní vzdělávání a příprava mají v mnoha zemích velice negativní image ve veřejném mízení, takže mladé lidi to netahne, protože možná ani e, rodiče si nemyslí, že to je správná cesta pro jejich děti. My si myslíme, že to by se mělo změnit a tady by Evropská unie v koordinaci členskými státy mohla také přicházet s kampaněmi na všech úrovních, aby se image zlepšovala, ale hlavně, aby se zlepšovala kvalita. O tom jde hlavně ta naší e, zpráva. Kvalita učňovského školství. To je tedy naše hlavní práce, ale chtěl bych ještě nakonec zareagovat na to, co jsem tady slyšel. Konkrétně, co říkala eh, paní Morion z ohrožené generace. Ta eh, velice důrazně poukázala na obtíže, které mají mladí lidé. A s dovolením, já jsem z podni- organizace biznesu, podniku, podnikatelů. Myslím si, že také je eh, tady image podnikání, aby mladí lidé byli schopni brát do rukou iniciativu za vlastní eh, budoucnost, protože řešením nebudou veřejné finance, ale jestliže tady bude možnost, aby rostly soukromé investice a to záleží na tom, jak lidé budou individuálně zodpovědní za vlastní budoucnost. A to je třeba na evropské úrovni poskytovat. Není, mož, není pravda, že růst neroste, není možný v Evropě, protože eh, dejme tomu ve Francii už po dlouhá léta klesá ekonomický růst. Myslím, že jsou země, které ukazují, že je možné obnovit eh, důvěru v růst růst i po takovém období útlumu, že pak podniky a lidé dosahují lepších ekonomických výsledků a e, bez ekonomického růstu nedodržíme, neudržíme životní úroveň, protože proto nakonec si říci, že Business Europe e, velice e, věří na sociální systémy, které jsou budovány na solidaritě, ale spolehají na ekonomický růst a o ten přicházíme a prioritou by mělo být znovu nastavit podmínky pro hospodářský růst. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Eh, teď je potřeba trošku optimalizovat čas na rozpravu, který máme. Začneme tím, že dáme slovo našim eh, zpravodajům pro rozpočet na rok 2012 a 2013. Děkujeme ještě jednou, že jste mezi nás přišli. Je důležité, abychom měli dobrý přechod mezi oběma rozpočtovými roky. Pak Dostane slovo paní Turinen. A podíváme se na to, jak by měl Evropský parlament reagovat na tuto iniciativu Příležitost pro mladé ze strany komise. Zejména pokud jde tedy o rozpočtovou situaci. Já nevím, kdo chce uh, mluvit první, paní Balcány? Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří na dnešní slyšení přišli. Je to velmi fascinující a velice užitečné. Mimo jiné proto, že to bude součástí naší zprávy v polovině období. A je to zajímavé také proto, že to přichází před návrhem rozpočtu, který v Dubnu komise předloží. Minulý rok při jednáních o rozpočtu na rok 2012, kdy jsem já byla zpravodajka, jsme hned od začátku e, společně, a to chci zdůraznit, společně e, navrhli a můj prvotní, prvotní návrh byl přivítán jak v rozpočtovém výboru, tak ve specializovaných výborech. Jsme společně navrhli koncept, že by se otázka zaměstnanosti dala do středu evropského rozpočtu. Zaměstnanost je jedním z hlavních cílů, které jsme si stanovili v rámci strategie Evropa 2020. Není to jen něco, co se zabývá mladými lidmi. Bohužel žijeme ve stárnoucí Evropě a mnoho generací, i ty starší generace, ačkoliv eh, toto je problém, který zvlášť tvrdě dopadá na mladé lidi, protože těm život teprve začíná. E, je to zároveň věc, e, je to zároveň výzva, kterou Evropa bude muset řešit, pakliže chce být konkurenceschopná vůči zbytku světa. Takže problém zaměstnan- nezaměstnanosti mladých je součástí naší celkové bitvy um, o lepší zaměstnanost, což, byla, což byl náš velký cíl pro rozpočet 2012. Chtěli jsme z této priority učinit realitu. Chtěli jsme zajistit, že to nebude pouze teoretická rozpočtová priorita. Chtěli jsme zajistit, že se odrazí i v tom, jakým způsobem se prostředky dají k dispozici nebo budou využívat v rámci programu na podporu mladých lidí a v rámci boje proti nezaměstnanosti mladých. A nakonec, po velmi dlouhých jednáních, která v podstatě trvala celý rok, se nám podařilo značně navýšit určité vysoce strategické programy, zejména celoživotní vzdělávání, což je jeden ze základních kamenů zaměstnanosti, růstu a eh, podpory mladých lidí. Je to velice flexibilní program, je to nástroj velice užitečný, který nám umožňuje společně se zaměřit na skutečné problémy, což znamená na vytváření pracovních míst a na přeškolování a školení našich občanů v celém jejich životě. Takže celoživotní vzdělávání a program Erasmus, ten jsme se také snažili podpořit, protože i ten obsahuje složku, která nám může pomoci bojovat s nezaměstnaností a to je mobilita. Je to možnost lidí, pohybovat se i během učení se, během toho, kdy se člověk učí dělat práci, i během doby, kdy už pak práci má. Takže to jsou snahy, které měly, myslím, velmi dobré výsledky, nejenom proto, že jsme získali pro tyto programy více peněz, ale také i proto, že hned od začátku to všichni vítali. Pracovali jsme na rozpočtu a měli jsme dojem, že se jedná o priority, které sdílí i naši kolegové v parlamentu a komisi. A tím se dostáváme k té nejcitlivější fázi. Ten rozpočet se rozhodl a teď je potřeba ho implementovat. Je potřeba, aby ty rozpočtové položky, respektive ty programy, ty peníze byly dány k dispozici a překonvertovaly se do skutečných činů v terénu. Eh, Gianni Lavia Eh, už nějakou dobu říká, on je zpravodaj tedy eh, pro rozpočet na rok 2013, říká, že ten největší problém jsou platby. Ten hlavní obava, kterou já jsem měla pro rok 2012, to znamená pro rozpočet, který se nyní realizuje, a Giovanni bude mít stejný problém v příštím roce, je to to, že je potřeba zajistit, že ta aktivita, kterou vyvineme při výběru priorit, když se rozhoduje o číslech a jedná se o tom, co, kdy a komu, um, takže ve fázi, kdy v podstatě vypracováváme už výsledek, který bude odhlasován zde v parlamentu kvalifikovanou většinou, Eh, tak všichni chceme, aby tyto snahy nebyly, nepřišly vniveč, nebyly marné a aby ty priority, které dáme do rozpočtu, nebyly ignorovány, protože nebudou financovány. To se děje s přípravnými akcemi, děje se to s projekty parlamentu, často proto, že ty počty, které má, ty ta čísla, které máme, peníze, které máme, zkrátka neumožňují řádnou implementaci těchto programů. Můžeme například hovořit takzvaném, o takzvaném zneužívání realokací fondů. Realokace může být velice užitečná, když podporuje flexibilitu rozpočtu a, a zlepšuje jeho možnosti reagovat na e, krizové situace a novo, nové, nové situace, ale pokud jde o odklonění rozpočtu e, od témat, která podpořil Evropský parlament, tak to je úplně co jiného, protože přece pak klidně může dojít k tomu, že ty věci, o kterých jsme rozhodli my, nejsou v rozpočtu proveditelné. A to jsou zejména právě věci jako Erasmus nebo celoživotní vzdělávání. Ty tedy byly vybrány jako priority eh, z naší strany a e, měli jsme pocit, že adsorpce v těchto případech bude extrémně vysoká a že tyto rozpočtové položky se skutečně v aktivity promění a že tyto závazky, tedy jinými slovy, budou splněny podobně jako platby, což znamená, že jsme si byli sebejistí, že veškerá naše snaha bude během roku 2012 také zúročena. Děkuji. Pan Lavia má slovo. Grazie, prezidente. Děkuji, Hovořili jsme o těchto věcech již v minulé rozpravě a paní kolegyně Francesca Balcány poukázala na to, že parlament vyslal podnět, že mu šlo o to, aby mladí lidé patřili mezi politické priority. Nyní, v dobách krize, kdy máme omezené prostředky, musíme tyto prostředky využívat optimálně a potřebujeme klíčové pojmy efektivita a kvalita při vydávání prostředků. Je třeba, abychom silněji podporovali ty programy, které mají evropskou přidanou hodnotu. V roce 2012 jsme již posílili programy pro mladé lidi. Dobře víme, jaké obtíže mají naše děti. A chceme, aby evropské prostředky přispěly zásadním způsobem k hospodářskému oživení a k boji proti nezaměstnanosti mladých. Já jsem zpravodajem pro rozpočet na rok 2013 a ujišťuji vás, že parlament bude i nadále pokračovat tímto směrem více pracovních míst, více vzdělávání a školení, více výzkumu a inovací. Na posledním plénu ve Štrasburku jsme přijali hlavní směry pro rozpočet na rok 2013 a tam opakujeme, opakovaně poukazujeme na to, že třeba obzvláštního úsilí v oblasti nezaměstnanosti mladých, neboť mladí lidé jsou nejdůležitějším zdrojem, který máme, pro růst v Evropské unii celkově. Na rozpravě v plénu jsem poukázal na to, že statistické údaje jsou opravdu velice závažné. 7,5 nezaměstnanost mladých lidí pod 24 čtyři roky. Tito lidé nemají ani vzdělávání, ani, ani pracovní místa. V některých členských státech se neměstnanost mladých pohobě okolo 40%. My doufáme, že komise toto zohlední v návrhu rozpočtu, který předloží 25. čtvrtý. Je důležité, aby mladí lidé měli k dispozici podpora opatření, aby mohli projít vzděláváním, které jim pomůže se lépe přizpůsobit pracovnímu trhu, aby měli možnost získávat profesní zkušenosti tak, aby měli lepší přístup do pracovního života, růst a více zaměstnanosti, konkurenceschopnost podniků. To jsou rychle schrnuto hlavní cíle parlamentu pro rozpočet na rok 2013. Jako výchozí strategii jsme toto zvolili, protože chceme překonat krizi. Samozřejmě musíme zajistit odpovídající finanční prostředky pro blízkou budoucnost, tedy přes rok 2013. Nyní jsme zahájili vyjednávání o víceletém finančním rámci, ale jistá čísla, čísla jsou jasná již nyní. V závěrečné zprávě zvláštního výboru ŠUR, kterou parlament přijal, parlament podtrhuje, jak důležité je přiměřené financování programů pro mobilitu, pro vzdělávání, pro mládež a rovněž, jak důležité je podporovat lepší přizpůsobování se pracovnímu trhu. Rovněž eh, klíčová iniciativa mládí v pohybu se podtrhuje s ohledem na dosažení cílu EU 2020 celoživotní učení. Na to poukázala i kolegyně Balcány. A program Mládež v akci a rovněž Erasmus. Toto jsou programy s velice nízkými náklady na příjmence a jsou velice efektivní. Tyto programy musíme zachovat a dále je rozšiřovat i v dalším víceletém finančním rámci. V této souvislosti je činnost se činnost parlamentu zaměřuje na to, abychom i nadále šli směrem, kterým jsme šli do posud. Přejeme si posílené, opětovné začlenění mladých lidí do pracovního trhu. Nemůžeme tento problém jen tak ignorovat. Musíme mu věnovat patřičnou pozornost jakožto rozpočtový orgán. Děkuji, děkuji mnohokrát předsedkyně. Děkuji vám za vaše komentáře k rozpočtu. A nyní má slovo paní Turunen, prosím. Děkuji. Děkuji také hostům, řečníkům a komisi, že přišla s touto iniciativou. Myslím si, že eh, nezaměstnanost mládeže je věc, kterou se zabývá tento výbor a mnoho Evropanů eh, už dlouhou dobu, ale teprve v, čer, eh, pardon, teprve v lednu se to opravdu dostalo do ústředí evropské diskuse a to je velký krok dopředu. Ta pozornost tady je a teď toho musíme využít, aby také se z toho stala skutečná činnost a skutečné peníze a toho se zatím ještě nedosáhlo také musím být zcela upřímná ohledně rozsahu iniciativy, příležitosti mládeže. Mně se zdá, že bychom mohli jít dále. A je jasné, že Evropská unie nemůže napravit všechno, že odpovědnost nesou členské státy, ale přece jenom si myslím, že bychom mohli jít dál, protože e, rozsah iniciativy neodpovídá rozsahu problému. A to si myslím, e, e, si musíme uvědomit. Je tady tato iniciativa pro příležitost mládeže, ale přitom jste, už loni, minulý týden jsme viděli další čísla o nezaměstnanosti mládeže, která nadále stoupá. Mladí lidé jsou, v celé Evropě jsou stále eh, nespokojenější, dokonce ztrácí eh, víru v politiku jako takovou a tím se musíme zabývat velice seriózně. Mám čtyři věci, budu to stručná. První, eh, všichni, koho zajímá nezaměstnanost mládeže v tomto sále, musí diskutovat také o hospodářské politice DAGA v komisi, musí se svými kolegy hovořit eh, o hospodářské politice. Nemůžeme hovořit jenom o straně nabídky, ale i straně poptávky. Tu musíme rozjet, musíme vytvářet pracovní místa. A příležitosti této generace závisí na hospodářské politice. A to si musíme uvědomit. A proto musíme daleko více zapojit i tento výbor. Hovořit o tom, jak můžeme vytvořit takovou ekonomickou politiku, která byla ku prospěchu lidí a tvorbě pracovních míst nikoli za deset nebo za pět let, ale ještě letos. Za druhé záruka mládež pro mládež. Já eh, jsem vděčná komisi, že navázala na to, co Eh, jsme říkali v tomto výboru a v mé zprávě, že takovou záruku potřebujeme. To by byl velice účinný nástroj. Obě instituce by měly ještě více tlačit na radu, na ministry pro zaměstnanost a také na nejvyšší představitele státu. Už se k tomu trochu přiblížili v lednu, kdy řekli, dobře, zajistíme, že eh, absolventi škol eh, nebudou nezaměstnaní déle než jen několik měsíců. Takhle to bylo napsané v závěrech. Ale co s těmi těch, kteří už jsou nezaměstnaní. Oni jak si se dívali na budoucí absolventy, ale jak je to s těmi 5,5 miliony mladými lidi, kteří už teď jsou bez práce musíme dále rozvíjet kampaň. Všichni, kdo se chce účastnit této kampaně pro záruku mládeže, by se měl připojit. Za třetí, to není v mé zprávě, ale chtěla bych to bez tak zmínit. Myslím si, že by to mělo být součástí této diskuse. Myslím, že nejmocnější nástroje dnes jsou nové ekonomické politiky a režimy a také mimo jiné evropský semestr. Proto nezaměstnanost mládeže tady musí najít skutečné místo a myslím si, že do, pro eh, strategii 2020 bychom si měli dát ještě konkrétní kvalitativní cíl pro mládež. Do jaké míry, jak chceme omezit nezaměstnanost mládeže do roku 2020, pak to budou muset každoročně zapracovat národní státy do svých um, plánů. Pak třetí, čtvrtá je charta pro kvalita, kvalitní stáže, kvalitní vzdělávání v práci. Já souvisím, souhlasím s organizací Ohrožená generace, že eh, se tady zneužívají potom mladí lidé. Nemyslím si, že stáže jako takové jsou neužitečné, mohou být mimořádně užitečné, ale je třeba to nějakým způsobem upravit a o to se musíme snažit. Čili na adresu komise chci říci, že potřebujeme nejenom pracovní dokument příští měsíc, ale uh, je třeba, aby se z toho staly závěry rady, sdělení, prostě jak daleko to dokážete dotáhnout. Je naléhavé, aby to bylo co nejrychleji. Možná nejprve pracovní dokument, ale pak velice brzy by mělo následovat něco konkrétnějšího. Nakonec bych to schrnula takto. To, co se děje, je sice dobré, ale zdaleka to nestačí. Potřebujeme další iniciativy, které je třeba realizovat a také je financovat a také je provázat s mm, tím, o čem hovořili zpravodaji pro rozpočet. A na ně mám dotaz, nevím, jestli budete mít možnost na to zareagovat. Pan Lavi, a chtěla bych se vás zeptat, jak moc si myslíte, že bude možné navýšit rozpočet, který je eh, alokován pro mladé mladé lidi. Vím, že to jsou jiné okruhy, že to jsou jiné sondy, je to Evropský sociální fond, celoživotní vzdělávání, jsou to různé fondy. Ale budete se snažit celkově navýšit eh, finanční prostředky přidělené pro mladé lidi a okolí. V tom bych vás velmi ráda podpořila a na komisi, nevím, jestli na to budete moci odpovědět, ty eh, ad hoc pracovní skupiny, ty pracují na tom, jak přesměrovat mm, eh, politiky. A mně se líbí takový velice aktivní přístup finančních prostředků. Ale odkud se ty peníze vezmou? protože to nejsou nové peníze, čili odkud se seberou, kde se vemou. A za druhé, budou tady také nějaká politická doporučení, která eh, tyto pracovní skupiny vypracují a v jakém směru. Možná, že to ještě nedokážete říci. To je asi všechno. Děkuji. Pan Guterres, pan Pretor, pan Prieto a pak paní Angeliny. Jaké... Děkuji, paní předsedkyně. Já tolik důvěrou naplněn nejsem v otázce toho, co nadnesla komise. Od té doby, co hovoříme o nezaměstnanosti mladých, jsme poprvé viděli konkrétní výsledky, ale na jedné straně tady chybí ctižádost, ambice a na, je, na druhé straně ta rozprava o tom není dostatečně transparentní. Jednak to přichází poněkud pozdě. Od té doby se hovoříme o nezaměstnanosti mladých. Když se podíváme, kdy došlo k prvním opatřením, tak to je tak, že v některých eh, členských státech mezi tím se situace pro mladé extrémně zhoršila. A já chci připomenout komisi, že tato debatu otevřel Evropský parlament a my se snažíme vypracovat strategii pro řešení, ale že tato doporučení od komise přicházejí příliš pozdě. Jistě je třeba pokro- postupovat krok za krokem. Máme krizi, která ještě zhoršila hospodářskou situaci. A musíme pro mladé lidi něco učinit a často je zaměstnanost mladý dvakrát tak vysoká, jak všeobecná průměrná míra nezaměstnanosti. A každým rokem se zhoršují pracovní podmínky právě pro mladé. A nejistá pracovní místa se neustále rozšiřují, jejich čím dál tím více. Je to tedy i strukturální otázka. A mě zaměstnávají i ty vlastní otázky. Tady se říká, že třeba zlepšit schopnost mladých lidí získat pracovních místo, že třeba bojovat proti nezaměstnanosti, ale komise nehovoří o kvalitě pracovních míst pro mladé. Samozřejmě existují problémy v oblasti vzdělávání, společného jmenitele jmenoval zástupce Evropské komise. Máme více lidí, kteří předčasně ukončují školní docházku a to samozřejmě vede k nárůstu nezaměstnanosti, tedy nedostatek vzdělání vede k tomu, že je nezaměstnanosti více, ale mladí lidé mají ještě jiné problémy, mají problémy s tím, jak vstoupit na pracovní trh, za jakých podmínek mají na pracovní vstup trh vstupovat, s jakými platy a s jakými sociálními odvody. To jsou ty zásadní otázky. My nyní chceme tedy podpořit mladé lidi z evropských fondů, chceme je začlenit do pracovního trhu, ale musíme jasně ukázat, že se nespokojíme s e, nějakými pracovními místy, jako celá řada členských států, které nabízí malým lidem velice nejistá pracovní místa, a tak jim, eh, se jim snaží umožnit vstup do trhu práce v podstatě tak, že mladí lidé se musí vzdávat svých práv. Toto nesmí mít naším cílem. Nesmíme z fondu EU podporovat um, pracovní místa, která nejsou kvalitní. A komise která navštěvuje členské státy s těmi týmy odborníků, nepostupuje transparentně. Mě by opravdu zajímalo, o čem s nimi konkrétně hovoří kolegyně. O tom již Turenen o tom již hovořila. Právě těch sedm zemí s obzvláště vysokou mírou nezaměstnanosti. Na ty bychom se měli zaměřit a měli bychom vědět, o čem tedy s nimi projednávají. A co se týče doporučení Rady členským státům s velkou mírou nezaměstnanosti, tam se doporučuje zásadní reforma trhu práce. Ano, jistě, mm, není možné provádět jednotlivé reformy trhu práce, protože pouze růst vede k zaměstnanosti, ale u reform se musíme vždy ptát, jak kvalitní jsou pracovní místa, která se vytvářejí, za jakých podmínek mladý člověk musí vstupovat na trh práce, za jakých podmínek na něm zůstává a za jakých podmínek ho opouští. Ako by se by nám měla říct, zda existují politické předpoklady pro takovéto rozhovory. Jisté předchozí podmínky, vstupní podmínky pro zahájení takovýchto rozhovorů. My o rozhovorech mezi komisí a členskou členskými zeměmi nic nevíme. Nevíme, zda se tam zohledňují nějaké politické parametry. A nyní ke stipendiím. Tam naprosto souhlasím s tím, co řekla zástupkyně ohrožené generace z Francie. Je třeba v této oblasti učinit víc. Není možné říci, že mladí lidé dostali vzdělání, zejména v rámci systému státních škol, a že je možné jim poskytnout vstup na pracovní trh pouze pomocí stáží, protože tyto stáže eh, velice často nejsou zaplacené, takže eh, generace, která je odkázána na takovéto stáže, se právem připadá zneužívána a zároveň to velice zatěžuje náš systém sociálního zabezpečení. A je zde čím dál tím více podmínek, které musí být splněny, aby člověk měl vůbec eh, zdravotní pojištění a není možné, aby se to vyrovnávalo pomocí sociálních dávek a není možné, aby mladí lidé neměli možnost eh, být zapojeni do zapo, zabezpečení. Je třeba, aby mladí lidé rovněž odváděli dávky, ale pokud mají nejistá pracovní místa, tak to prostě není možné. Děkuji, není má slovo pan Angelili a potom pan Serkas. Je mi to líto, eh, že to padne na ty poslední řečníky, ale prosím, buďte struční, abychom si ještě závěrem mohli vyslechnout naše hosty. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám zejména za závazek váš a celého výboru, že toto téma budeme sledovat velmi pozorně. Komise velice rychle reagovala, eh, tento výbor velice rychle reagoval v tom smyslu, že vypracuje otázku k ústnímu zodpovězení na komisi. To vlastně hned poté, co rada 30. ledna oznámila eh, svou žádost o vyjasnění eh, ze strany komise o tom přeprogramování těch nechvalně známých 3 miliardy neužívaných peněz eh, v tom smyslu, že se jimi podpoří mladí lidé. Já doufám, že toto bude pokračovat, tato spolupráce s námi, jak jste říkala na začátku. Je potřeba zdůraznit, zajistit, že vůdčí pozice v legislativních a rozhodovacích funkcích eh, budou zachovány a že i my budeme nadále součástí rozhodovacího procesu, jakožto Evropský parlament. Parlament musí spolupracovat s komisí a je rovněž důležité přesně sledovat to, co se děje v radě a zejména v členských státech. Hovořím právě o těch pracovních skupinách, eh, konkrétně o této jedné pracovní skupině, těch osm zemí s nejvyšší mírou nezaměstnaností mezi mladými lidmi. To je také velice zajímavá věc. Je zajímavé sledovat, co se, co se děje u kulatých stolů těch ostatních sedmi zemí, kde ta situace je rovněž kritická. Je důležité zapojovat do této činnosti také různé biznisové asociace a zaměstnavatele. Potřebujeme mechanismus, který umožní zapojení a konzultaci těchto subjektů, protože jsou v tomto procesu důležité. A je důležité vyslechnout si i mladé lidi a jejich organizace, které taky musí být součástí rozhodovacího procesu. Já mám dotaz na komisi. Oni hovoří o konzultacích. Mně není jasné, zda tyto konzultace už skončily nebo jestli ještě trvají. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, komise dostane možnost, ale nejprve pan Serkás. Eh, děkuji. Já chci přivítat eh, naše dnešní hosty, paní předsedkyně. Nebudu se ptát jich všech, tak se zaměřím pouze na Evropskou komisi. Mám dvě otázky. Dovolte mi vysvětlit, proč se na ně ptám. Jednak má frakce SAD chce vědět, co se děje v těch sedmi nebo osmi zemích. Kdo je navštívil a kdo jim co řekl, případně koho navštívili oni a co řekli komisi. Já to chci písemně. My nechceme žádná polovičatá řešení. Parlament musí být plnohodnotnou součástí tohoto procesu a nesmí být pouze pozorovatelem. Je to politický proces, ne proces technický. Měli jsme být do něj začleněni už od začátku. Ne, že do toho pomyslného vlaku naskočíme někde v polovině cesty. Takže já chci vědět, s kým se mluvilo v těchto zemích a co se řeklo. Předpokládám, že se tam posílaly i nějaké dokumenty a Evropský parlament má právo vědět a má frakce toto právo chce uplatnit, toto právo na to, abychom věděli, jaké rady se těmto zemím dali. Za druhé, je komise ochotná být dostatečně flexibilní a změnit své představy vzhledem k tomu, jak toto cvičení probíhá, nebo je to pouze nějaká kosmetická změna? Jasně vidíme, že tu jsou dva paralelní světy. Je tu svět firem, svět společností, svět komise a skutečný svět. A já se ptám, jestli se komise je ochotná změnit, když jí někdo řekne, že nějakých 7 milionů lidí v Evropě nestuduje, nepracuje a když se mluví o tom, že v podstatě vidíme, že utrácíme nějaké 3 miliony na studii a 4 miliony na studii o malých a středně velkých firmách. To bychom jim přece všem těmto lidem mohli dát každému jedno euro a bylo by to lepší. Ta choroba je tak strašná a ten lék je tak slabý, že to zkrátka už není únosné. Hovoříte o dialogu v členských státech, no to je hrozně hezké, ale jde o, nějaká doporučení, která budou na konci toho dialogu. Vy mluvíte o tom, že proběhne přípravná práce pro mladé lidi, že se poučíme z toho, co se děje a že se vypracují doporučení. No, to víte, to je hezké, ale když vyčlenujete 3 miliony na mladé lidi podnikatele, tak to je, to je, to je hrozně, hrozně krásná věc, ale Evropané, myslím, vám to nevěří. Oni si myslí, že jsou pouze planá slova. To není nějaká rýma, na kterou si vezmete aspirína a je to v pořádku. Toto je v podstatě velmi těžký zápal plic a slova na jeho vyléčení nebudou stačit. Nelze to řešit doporučením. Zkrátka, vy sedíte na penězích, ale lidé nemají vůbec možnost navyšovat eh, veřejno, ve, veřejný podíl na těchto programech, protože se všude musí škrtat. Takže já bych prosil méně poradenství a více pomoci. Děkuji. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Mám pocit, že mohu přesně eh, se připojit k tomu, co si Alessandro právě řekl. Je třeba, abychom byli silní nejenom v vymýšlení nových jmen, ale bychom taky věděli, co zatím je. Hovoříme tady o iniciativě pro možnosti mládeže a kdybychom možná ten Y a to I v anglickém názvu obrátit, tak bychom měli joy, radost. To by bylo možná dobré. To by byla cesta. Mám otázku na odborníky, čas není, takže možná bych poprosil o písemnou odpověď. Do jaké míry vůbec to chápe naše cílová skupina mladí lidé, tedy celoživotní vzdělávání na jedné straně, mládež pohybu na druhé straně. My jsme se to snažili implementovat, ještě máme nové jméno této věci, takže ono je to spíše matoucí. A v podstatě co vlastně se zatím skrývá, jaká konkrétní opatření, jak se to konkrétně v praxi realizuje. To je důležité. A druhá věc, paní Turunen právě poukázala na to, že ta Evropská garance pro mládež, já jsem to zapojil do své zprávy, tam jsem se přesně ptal, jako by, do jaké, chci se zeptat, do jaké míry můžeme dosáhnout to, aby tato záruka pro mládé nebyla pouze někde na obzoru jako krásné prohlášení. Jak to můžeme realizovat? Jak můžeme dosáhnout to, aby opravdu lidé, kteří nemají vzdělávání, dostali po čtyřech měsících nějakou možnost, buď eh, místo pro vzdělávání, eh, pokud tedy mladí lidé k tomu nemají předpoklad, takže jim dáme možnost, jak se dokvalifikovat, aby mohli naší vzdělávací nabídku využít. A druhá věc, Evropské, Evropský sociální fond, vy jste právě poukázal na to, bylo to e, zástupce European Youth Forum, no, jsou to organizací, mám velice dobrou spolupráci. Pokud nepůjde o to pouze dostat peníze, ale půjde o to je efektivně využít, aby byly účinné. Evropský sociální fond ano, v oblasti těch kvot předčas, lidí, kteří předčasně opustili školní vzdělávání. Jak to vypadá v členských státech? To je otázka vzdělávání, jak dosáhneme toho, abychom měli vzdělávání, kde mladí lidé mají pocit, že nejsou vyloučeni, ale že jsou integrováni. Jak můžeme motivovat mladé, aby neopouštěli školy? Jak můžeme dosáhnout toho, aby ty takzvané rodiny, které nepodporují příliš vzdělávání svých dětí, eh, dostali pocit, že opravdu se tomu chtějí vděnovat, že nechtějí zaujímat postoj, že prostě odevzdají dítě do školy a škola ať se postará. Jak je přímě k tomu, aby oni sami měli zájem na to, aby dítě pokračovalo ve škole dopředu, aby mělo úspěchy, i když třeba má obtíže. To jsou tedy mé otázky, abych si přál přesnou odpověď na toto klidně i písemně. To je, to je naprosto důležité. My jako výbor pro zaměstnanost potřebujeme mít jasné výsledky, vědět, jak to vypadá v praxi. Děkuji. Hmm. Merci beaucoup. Děkuji. Já bych také chtěla k tomu říct ještě pár slov a poté požádám eh, hosty, aby zareagovali. Každý bude mít dvě minuty. Za prvé. Dnes odpoledne budeme mít možnost eh, hovořit s trojkou, takže určitě na ně budeme mít celou řadu dotazů ale když se podíváme na strategii Evropské komise a právní rámec v radě, pak si myslím, že tady se dělá dvojí chyba. Za prvé hovoříme o růstu, jako kdyby se nic nedělo. A vy jste vlastně řekla přesně tohle. Eh, eh, hovořila se o číslech za růst za minulý rok, ale růst pořád klesá, protože naopak růst narůstá v Číně a jinde. Můžeme napodobit eh, růst v Číně? Já nevím. Pokud eh, nezajistíme kvalifikace, pokud se dovednosti, pokud se budeme jenom snažit eh, usnadnit financování pod, pro podniky, které se bez tak přestěhují někam jinam, v článku 9 Lisabonské smlouvy je věc, ke které se musíme neustále vracet. Máme totiž povinnost optimalizovat eh, politické nástroje pro mládež, kterou má k dispozici, aby se priorita dávala sociálním prorůstovým otázkám. Nikdy se to nedělalo. A v tom novém návrhu smlouvy, o kterém se bude znovu jednat, je růst eh, nahlížen eh, jako jenom v souvislosti se všemi škrty, které se chystají, ale nebere se v úvahu politika vzdělanosti. Ehm, to je situace, v které dnes jsme. Předtím eh, jsme měli, dejme tomu, růst kolem 2% se odhadovalo a když se podíváte na prognózu komise, myslíte si, že během příštích deseti let bude dvouprocentní růst? Můžete na to odpovědět, jak můžeme vytvářet pracovní příležitosti pro mladé lidi, když růst bude menší než 2%, a dokonce i kdyby dosáhl těch 2%. Když se podíváme na předchozí období, tak ta 2% nestačila, aby se vytvářely nové příležitosti. A podívejte se ještě také o, na to, jaké hlavní problémy má Evropa před sebou. Neschopnost inovovat ne, nejedná o to, abychom byli jako Číňané, ale abychom přece jenom měli určitou konkurenční schopnost v tomto světě. A nejlepší zárukou pro strategii eh, inovace eh, jsou mladí lidé, nikoli staří, ale mladí lidé. Já se omlouvám, že se k tomu neustále vracím, ale někdy vzniká dojem, že my jenom říkáme, že něco děláme, ale vlastně vycházíme potom ze špatných eh, základů. Jestliže vycházíme z nesprávných představ, pak budou i ta řešení nesprávná. Ale teď vám dám rychle slovo na půl vteř, minuty, ano. Jenom půl minuty pro mě. Bohužel my oba budeme muset odejít protože eh, máme schůzku s italským ministrem. Ale rád bych zareagoval na paní Turinen, která se ptala, jaké zdroje by mohly být k dispozici pro konkrétní problém, eh, programy na podporu eh, zaměstnávanosti mladých lidí. 25. dubna uvidíme, s jakým návrhem přijde komise a jak to ovlivní obecný rámec budeme se muset podívat na to, jak je absorpce rozpočtových položek tom návrhu samozřejmě budeme muset stanovit vlastní priority, jak jsme to dělali loni a předtím. Šli jsme tehdy za rámec návrhu komise u mnoha rozpočtových položek, které eh, parlament pokračuje za prioritu, jako eh, celoživotní vzdělávání Erasmus, podpora malých a středních podniků a tak dále. A myslím si, že my se letos také budeme snažit zaměřit svá úsilí tak, aby bylo k dispozici maximální množství finančních prostředků, eh, která my pokládáme za prioritní. Děkuji, to bylo skoro doslova půl minuty a teď má zase, dáme slovo zpět pozvaným hostům. Začneme v opačném pořadí, čili první bude pan Čeruty a bude, má dvě minuty, bude to velmi stručné. Chci zareagovat na to, o čem se hovořilo v diskusi. Mohu k tomu říci, že mladí lidé tedy jsou prvními obětmi velice tuhého, ne, neflexibilního pracovního trhu v Evropě. A v tomto ohledu si myslím je důležité že Evropa samozřejmě se skládá z různých pracovních trhů a institucí. my jsme tady vytvořili dokument Vytvořit příležitosti pro mladé lidi. A je důležité, aby se brali v úvahu všechny formy zaměstnání, různé druhy pracovních smluv, aby to bylo výhodné pro mladé lidi. Nebo to zatím tak není. Souhlasím s tím, co právě řekl Patrik, ale také, co jste řekla vy, paní předsedkyně, že je důležité, abychom šli správnou cestou k budoucímu růstu. Samozřejmě inovace, výzkum inova- budou velice důležité a pak také naše schopnost obchodovat, to jste nezmínila, nebo přístupovat, dostávat se na nové trhy, to je zásadní. Ale plus k tomu si myslím, že eh, aby se zajistila mezigenerační solidarita, to tady bylo zmíněno jako cíl a myslím si, že je to správný cíl, musíme na všech úrovních eh, akceptovat to, že sociální systémy se musí přizpůsobit sociálním a ekonomickým změnám, které se dějí. A jediný způsob, jak můžeme zajistit udržitelnost našeho systému, je, že eh, na všech úrovních se budeme zaměnit, zabývat i změnami a jde samozřejmě i o restrukturalizaci. Musíme se otevřít ke změně a nikoliv se stavit proti ní. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že bych mohla říct i všem našim čtyřem hostům, my jsme připravili stanovisko eh, jako reakci na iniciativu komise s usnesením a bude o tom eh, hlasovat Evropský parlament. Pokud jsou nějaké konkrétní věci, které si myslíte, že bychom měli zapracovat do té své odpovědi na iniciativu ehm, komise, pak ochotně eh, k vaším doporučením přihlédneme. To si myslím by mohlo být velmi užitečné pro naši výměnu názoru. A teď tedy prosím máte slovo eh, vy. Eh, děkuji, já mám čtyři věci. nejedná se o odborové hnutí, ale spíše Světové ekonomické forum, které vlastně klasifikuje země co do eh, nejvíce konkurenčně schopných. Není to Čína a Bangladeš, ale spíše severské státy, kde jsou vysoké platy, kde je mnoho lidí eh, organizováno v odborech. Flexibilita sama o sobě nevytváří pracovní příležitosti, jak říkala paní Turinen. Musíme se zaměřit na otázku nabídky. Rozdíl mezi evropskou a americkou situací je velký. Teď tady máme ten podcíl v rámci programu 2020. Myslím, že je důležité, abychom specifikovali, konkretizovali tyto cíle. Samozřejmě, že eh, je třeba konzultovat parlament, ale eh, také eh, sociální partneři, mladí lidé by měli být informováni ve všech zemích o všech těchto iniciativách. A moc by mě zajímalo, co k tomu řeknou tyto partneři, tyto týmy ve všech členských státech. A my máme mládežnický výbor v naší konf- Evropské konfederaci a vypracujeme velmi přesné stanovisko sami k této věci. Děkuji teď pan Bukaro, děk- Burkaro. Děkuji, já bych chtěla jenom zopakovat něco z toho, co už tady bylo řečeno a které pro nás jsou mimořádně důležité za to, že nemůžeme řešit otázky nezaměstnanosti, nebudeme řešit celkovou otázku rozvoje, tomu se musí brát integrovaně. A za druhá, a velice konkrétně, zase se vracím k tomu, že záruka pro mládež by měla být pro všechny mladé lidi, že by měla být takováto záruka. Je důležité, že tento výbor to eh, předkládá komisi a zdůrazňuje význam. Eh, za druhé, po sdělení komise by měla následovat eh, diskuse, jak zajistit lepší sociální zabezpečení na evropské úrovni, jak to koordinovat, koordinovat pracovně právní politiku. A v neposlední řadě, a už to tady bylo zmíněno, zcela určitě potřebujeme novou dohodu pro mladé lidi v Evropě. Něco, co by bylo stěžádostivější než jenom soubor uh, přeprogramování peněz, opatření na přeprogramování peněz, které už tady jsou. Musíme opravdu přemýšlet, eh, spojit síly a vytvořit jakýsi think tank. Toto je jedna z politických priorit a proto opravdu musíme udělat otočku 360 stupňů a vytvořit nějaký nový eh, přístup, který by skutečně dal do středu pozornosti to, co by mělo být evropským vývojem na nejbližší léta. Mnohokrát děkuji. Florence, máte dvě minuty, máte možnost tedy i vy ještě zareagovat. Moc by mě zajímalo, jak se díváte na tu záruku, garanci pro mládež, o které tady někteří hovořili protože my máme pocit, že ten návrh komise možná není až tak inspirující, jak bychom byli bývali doufali. Děkuji panokrát to je něco, co vypadá velice zajímavě, ta garance. Zejména to vytvoření minimálního příjmu, protože existují mezi členskými zeměmi velké rozdíly v této oblasti. Já dobře vím, že i ty míry nezaměstnanosti jsou různé a jsou například země, které mají minimální příjem a to by byla dobrá zásada pro to, abychom nad ten problém s nezaměstnaností a začlenění a tak dále mohli zaručit minimální příjem eh, veškerým mladým lidem, který by jim opravdu umožnil žít. A rovně bych se ráda vrátila k otázce kolektivního svědomí, které se stále častěji hovoří. Víme, že tady máme jistý nový eh, způsob odporu, hnutí rozhořčených například eh, a další typy hnutí mladých lidí. Mladí lidé jsou nespokojeni a ukazují, dávají to najevo, projeví to. Máme tady určité hnutí odporu. Jsou to jaké si tam orgány. A je důležité, aby Evropa podpořila toto hnutí, že opravdu tady vzniká kolektivní vědomí o těchto problémech a je jasné, že to je hnutí horizontální demokracie a toto je skutečná demokracie, která spochybňuje ekonomický systém, který A pro nás to je vlastně ukázka toho, že bychom měli tomuto dát větší pozornost a mnohokrát bych chtěla poděkovat za to, že jste mě pozvali a chci říct si, že je důležité, abychom naší mládeži poskytli novou dynamiku a abychom nepřipustili, aby se ty problémy mladých lidí prohlubovaly, protože tady máme eh, již pozitivní vývoje, mladí lidé vyšli do ulic, to je pozitivní věc. Děkuji vám za pozornost. A nyní pouze informace. Já věřím, že jistě si my toto plně uvědomujeme, já jakožto žena, dobře vím, že nejlepší způsob, jak hájit práva žen, je to, že ženy se toho sami chopí. A to tež by se mělo aplikovat i v případě mladých lidí. A vy jste tedy již začali takto bojovat. Já bych nyní dala dvě minuty slovo ještě komisi, eh, protože abychom měli rovné příležitosti. Tedy, prosím, komise, děkuji paní předsedkyně, to je od vás velice šlechetné a zcela stručně. A zejména se to týká priorit, o kterých hovořila paní Turunen. Globální přístup jistě, to je správná věc. Možná to přesně z mé prezentace nevyšlo, ale samozřejmě, když hovoříme o hospodářských sociálních politikách, tak toto je součást agendy, která je mnohem delší a kterou chceme otevřít a hájit prostřednictvím návrhu dokumentů, které předložíme později, tedy během měsíce dubna. Já osobně chci říci, že bychom Eh, neměli tady k tomu přistupovat z té logiky privilegované skupiny, že se nám mladí lidé tady nějak rozdělují na ty, kteří mají práci a rovněž není možné ale pro mladé zapomínat na starší lidi. Eh, není nastanitelné skupiny je důležité, abychom měli celkovou globální holistickou politiku, která by spojovala vše a propojovala by politiky zaměstnanosti s ekonomickými politikami, jak to potrhnul zpravodaj. A chci říct až komise přijde s návrhy, které budou mít také v sobě obsaženy výsledky a aplikování těchto iniciativ, tak to samozřejmě bude i v rámci evropského semestru a e, pokud budeme mít viditelné výsledky, tak si myslím, že jeden z nich bude právě doporučení členských států ve kterém jasně bude obsaženo, jaké nedostatky existují ze strany členských států v rámci boje proti nezaměstnanosti mladých. A my tam doporučíme členským státům, aby zapojili mladé do pracovního trhu. A e, si ještě říci, že jsme v neustálém dialogu s členskými státy, kterých se to týká, opakuji, že budeme mít zprávu v polovině období, pak konečnou zprávu. E, nám jde opravdu o to, abychom přesně věděli, jaký je postoj z vaší strany, paní zpravodajky. My jsme velice transparentní a již kolegové z panelu o tom hovořili, že systematicky hovoříme se sociálními partnery v členských státech, eh, tedy naše služby komise a rovněž s odpovědícími orgány členských států, který se to týká. A co se týče těch specifičtějších otázek? Je to poradní dokument eh, a týká se to charty eh, kvalitních stáží. Paní předsedkyně. Jestli vám nevadí, tak přejdu do angličtiny. Děkujeme tlumočníkům, kteří s námi byli dosud. Já omlouvám, že jsme na začátku museli přerožit naše práci a kvůli tomu jste s námi museli zůstat déle. Takže přejdeme do angličtiny. Děkuji tlumočníkům.